Shall we go? Thank you all. Thank you all the colleagues. Thank you all. Good afternoon. Dobré odpoledne. Tak, vítejte na pokračování naší řádné schůze Libe, která se koná ještě dnes a čekají nás skutečně klíčové body na programu dnes. Je to vlastně již poslední schůze před dovolenými. Je to pro nás velká čest, že zde máme zástupce litevského rotujícího předsednictví, které zde vřele vítáme. A také velice rádi zde přivítáme jak pana ministra Tonise, který je ministrem spravedlnosti Litvy, a potom pana Barakauskase, který je ministr vnitra Litvy. Vítejte a ještě jednou vám musím nejvřehleji poděkovat, že jste přišli, abyste nám prezentovali priority předsednictví a konkrétně mm, zde vítám pana Oskase, eh, protože on teď eh, jak si překonává velké zdravotní problémy a on eh, udělal vše, aby nepřišel o tuto příležitost a povinnost prezentovat priority rotujícího předsedy příslušné formace ministrů Eh, litevské předsednictví nastoupilo do funkce v důležité etapě, kdy probíhají významná jednání, která by měla být ukončena do konce našeho funkčního období a jak víte, volby nás čekají v roce 2014. Jsem si jist, že do konce funkčního období musíme vyřešit ochranu osobních údajů, evropský vyšetřující příkaz, eh, Europol, takže to všechno eh, bude součást eh, diskuze a já vím, že naše očekávání jsou vysoká, ale čas je důležitým faktorem, protože finišujeme a všichni dobře víme, že pokud nedokončíme tuto práci, cíle, které jsme si stanovili, pokud to nedokončíme za litevského předsednictví, tak bude malá šance, že se to podaří do funkčního období. Tak děkuji ještě jednou a těšíme se na úzkou spolupráci s litevským předsednictvím. A nyní hned dám slovo našim dvou ministrům, asi jako první, pokud se nemýlím, tak si vezme slovo pan Bernatonis, který je ministr spravedlnosti. Ne. Takže první bude pan Barakauskas, ministr vnitra, a poté pan Bernatonis. Takže prosím, pánové, máte slovo. Milieji, aš labai džiaugiuosi, kad jūsų šiandien tiek daug susirinko. Děkuji. Eh, Eh, jsem velice rád, že vás tady vidím v takovém velkém počtu. Děkuji, pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu a konkrétně výběru, výboru Libe a zdravím všechny přítomné ostatní. Je to pro mě velké potěšení, že jste mě pozvali eh, na vaši schůzi, abych zde zastupovala radu. Děkuji, pane předsedo, za příležitost vám představit priority a plány litevského předsednictví v oblasti vnitra. A bych vám řekl, jaké hlavní problémy před námi stojí v příštích šesti měsících. Jak asi víte, to je vlastně poprvé od přistoupení Litvy v roce 2004, kdy eh, jsme nastoupili do funkce předsedající země. Je to pro nás velká čest a určitě i vynikající příležitost a velká odpovědnost. Velká výzva pro naši zemi. A um, chápeme, jaká odpovědnost na nás leží, takže proto jsme vyvinuli velké úsilí, abychom se dobře připravili a jsem připraven, že, jsem přesvědčen, že jsme plně připraveni, abychom zajistili eh, hladké fungování rady a efektivní spolupráci s členy tohoto parlamentu. Předsednictví a kontinuita a eh, role zprostředkovatele a um, povinnost zapojit všechny dotčené aktéry, to jsou principy, kterými se bude řídit naše předsednictví, které si stanovilo jako hlavní cíl vybudovat otevřenou rostoucí Evropu. A ještě dovolte, abych zdůraznil, že budeme pokračovat s implementací programu 18-měsíčního mm, TRIA, a budeme mm, pracovat na hlavních cílech. Mm, při vyjednávání se budeme zaměřovat na aktuální priority jako posílení schopnosti Unie reagovat na stávající ekonomické, společenské, sociální problémy bez pochyby eh, eh, i mm, rezorty vnitra a justice budou se snažit přispívat k těmto cílům. E, musím zdůraznit, že po Lisabonské smlouvě e, se e, užší spolupráce s parlamentem stala ještě důležitější pro hladké fungování legislativní agendy EU v oblasti justice a vnitra. Naše schopnost spolupracovat, a zde to chci zdůraznit, spolupracovat, úspěšně spolupracovat, to je něco, co bude ku prospěchu blahobytu více než 500 milionů občanů EU a návštěvníků Unie a bude to v zájmu ochrany základních práv a svobod. To dlužíme našim spoluobčanům, protože musíme plnit jejich očekávání poněvadž stávající legislativní cyklus se blíží k závěru a Litva bude poslední přezednickou zemí, která eh, bude v podstatě sloužit celé funkční období před eh, evropskými volbami, tak já si myslím, že je v našem vitálním zájmu uspět s celou řadou legislativních návrhů. Jsme Mm, připraveni otevřeně, upřímně zastupovat radu a snažit se maximálně nalézt řešení, která jsou efektivní a přijatelná pro obě strany. Jsem upřímně přesvědčen, že i Evropský parlament je pro aktivní konstruktivní spolupráci. Aspoň tak jsem to pochopil již z předchozích mých návštěv zde v Bruselu. Já a můj kolega ministr spravedlnosti. My tady nejsme jenom proto, abychom vám řekli, jaké jsou naše priority, ale také, abychom si i vyslechli, jaké jsou vaše priority a co vás tíží. Je třeba, abychom zájemně si porozuměli od samého počátku a abychom vytvořili ten nejlepší možný základ pro skutečné partnerství mezi našimi dvěmi institucemi. Také dovolte, abych zdůraznil, že Eh, mezi eh, ty hlavní partnery zde považujeme Evropský parlament a výbor LIBE. Dovolte, abych zmínil priority v oblasti vnitra a zdůrazním několik horizontálních témat, eh, a, která jsou obzvláště důležitá pro společný prostor spravedlnosti, svobody a práva bezpečnosti. Takže jednak se to týká i samozřejmě stávajícího vyjednávání o víceletém rámci, protože ten je nezbytný, abychom měli kontinuální finanční podporu pro nástroje, kterými se provádí politické cíle EU v oblasti justice a vnitra. Je třeba, abychom se konečně dohodli na všech finančních nařízeních a to nejpozději do konce tohoto roku. Pokud jde o mě, tak já osobně mohu slíbit, že eh, se maximálně vynasnažíme a spolu s vámi eh, i se budeme snažit se dohodnout eh, v těch ještě nevyřešených otázkách a přijmout nezbytné legislativní akty, které jsou nezbytné pro hladké financování finančních výhledů v oblasti justice vnitra. Stockholmský program je základní rámec pro neustálý vývoj svo- prostoru svobody, bezpečnosti a práva, což je jeden z klíčových cílů Evropské unie. Další implementace tohoto programu a e, agenda, kterou jsme si vytyčili, zůstane klíčovým cílem pro práci Rady EU e, v oblasti justice a vnitra v průběhu našeho předsednictví. A zároveň Nesmíme zapomínat na to, že rok 2014 je posledním rokem stokholmského programu a to nejenom nás nutí, abychom aktivně pracovali na e, úspěšné implementaci, ale abychom začali se zamýšlet na možných dalších budoucích cílech evropské politiky e, v oblasti justice a vnitra. Na základě posledních závěrů Evropské rady tak budeme iniciovat politické diskuze o možných hlavních směrech, tzv. guidelines, jak tedy rozvíjet naše politiky v oblasti justice a vnitra. Na základě toho, že nejprve vyhodnotíme výsledky a e, podle toho e, připravíme strategii což je téma e, pro neformální zasedání 8. Eh, a 19. července ve Vilniusu. Skutečně doufám, že vás tam také uvidím, pane předsedo. Přislíbil jste návštěvu a zde eh, jsem rád, že jste potvrdil, že skutečně na toto zasedání přijedete. Vnitro naše předsednictví především se bude věnovat otázkám ochrany vnějších hranic, eh, migraci, spolupráci orgánů činných v trestním řízení a boj proti terorismu a organizovanému zločinu. Nyní dovolte, abych detailněji eh, představil hlavní iniciativy a priority v každé ze zmíněných oblastí a jaké jsou naše plány a cíle v této souvislosti. Jedna z hlavních priorit eh, litevského předsednictví bude efektivní řízení a ochrana vnějších hranic EU. Toto může významnou měrou přispět k cíli vytvořit z Evropy prostor otevřenější a e, i lépe chráněný. Máme e, nového člena Chorvatsko a další hranici a potom máme ale i e, další státy, které ještě budou rušit kontroly na vnitřních hranicích. Exter, efektivní řízení a ochrana hranic to je nástroj boje proti nelegální migraci, terorismu a mezinárodnímu zločinu a e, i to pomůže posílit celkovou vnitřní bezpečnost EU. Proto hodláme věnovat hodně velké úsilí právě úvahám o e, tom inteligentním balíčku ochrany hranic. Eh, členské státy v radě ukázaly, že skutečně mají velké obavy, pokud jde o rovnováhu mezi náklady a výhodami tohoto systému, především pokud jde o ten program registrovaných cestujících. Zde, jak to vypadá, tak ta jednání vůbec nebudou snadná. My jsme proto naplánovali velice intenzivní program, balíčku eh, eh, ochrany hranic eh, v radě, tedy v příslušné pracovní skupině, tak abychom zajistili maximální pokrok. Další bod to je návrh na řízení mm, pravidel mm, pro ochranu námořních hranic v kontextu operativní spolupráce, kterou koordinuje Evropská agentura pro operativní Eh, spolupráci na externích hranicích členských států. Víme, jak tato legislativa je důležitá a budeme tedy se maximálně snažit, aby judikatura Evropského soudu byla plně implementována a to co nejdříve. Ještě pár slov k Schengenu. Zde dovolte, abych vyjádřil slova díku jirskému předsednictví a vám všem, konkrétně zde v Evropském parlamentu, za to, že jste nalezli řešení eh, legislativního balíčku Schengenu, který nám snad otav, o, pomůže eh, eh, o, odblokovat jednání o dalších legislativních návrzích. Nyní migrace. Chceme Evropu více otevřít a proto musíme plánovat a efektivně řídit naši migrační politiku. Já si myslím, že e, důvěryhodní občané ze třetích zemí, kteří sem přijedou studovat a pracovat, to opakuj, pracovat a studovat v Evropské unii, takže e, ti by měli mít naší způsob sem docestovat. E, tato naše politika efektivního řízení migrace, to nám také pomůže oživit ekonomiku EU a pomůže i toto e, uspokojit konkrétní potřeby trhu práce a i to bude ku prospěchu ekonomického růstu. Proto je třeba zlepšit legislativu v oblasti e, legální migrace. To bude tedy jedna z priorit. Jsme rádi, že během irského předsednictví e, se jednalo, v podstatě uzavřelo se jednání o směrnici o sezónních pracovnících a již se blížíme i k dohodě o Eh, mm, směrnici o eh, mm, převádění pracovníků v rámci koncernů a skupin. Eh, zpráva pana Jakolína, pana Moraese je dobrým základem pro vyjednávání a doufám, že díky aktivní spolupráci ještě vyřešíme zbývající detaily a že tato směrnice bude přijata velice záhy. Také se těšíme na spolupráci s paní Vikstrémovou mm, to, při Mm, směrnici o mm, studentech a vědcích. Také i budeme věnovat řádnou pozornost otázkám nelegální migrace. V této oblasti dovolte, abych zdůraznil aktualizaci akčního plánu, eh, eh, který se týká, jak strategicky reagovat na migrační tlaky. Nyní vnitřní bezpečnost. Větší otevřenost Evropské unie také i znamená intenzivnější kroky, abychom zajistili bezpečnost našich spoluobčanů a návštěvníků. Jenom tím, že budeme garantovat bezpečnost, tak pouze takto zachováme důvěryhodnost Evropské unie a tudíž iniciativy, které se snaží zlepšit spolupráci orgánů činných v trestním řízení a posilovat boj proti závažné trestné činnosti, organizovanému zločinu a terorismu, tak to také bude jedna z hlavních priorit našeho předsednictví. A teď pár slov k Europolu, k nařízení o Europolu. E, zde jedna z významných iniciativ v tomto ohledu je návrh nařízení o Evropské, agentu, e, Evropské agentuře pro orgány činné v trestním řízení a výcviku těchto pracovníků. V podstatě je to mm, je to tedy e, vlastně první agenda, která se dotýká Eh, naší policejní spolupráce v boji proti organizovanému zločinu terorismu a dotýká se to vlastně i obecně naší interní bezpečnosti. Vím, že Evropský parlament eh, také mm, mm, se velice seriózně k této iniciativě postavil. I rada začala intenzivně eh, se zabývat tímto návrhem na úrovni expertů. Diskuze na eh, poslední eh, radě ministrů spravedlnosti a vnitra v Lucemburku ukázala, že eh, většina států je proti sloučení Europolu a CEPOLu. Chci vás ujistit, že naše předsednictví se bude snažit o věcný pokrok v radě na úrovni expertní, ale i politické. Další legislativní agenda, která je velice důležitá pro řadu členských států, je je ta směrnice PNR e, mechanismus e, předávání údajů, to již funguje na základě bilaterálních dohod, třeba se Spojenými státy, Austrálií a Kanadou. A tudíž, e, podle mého soudu, je, je velice důležité, abychom i v Evropské unii měli vnitřní legislativu, která se týká PNR, registru pasažerů. Budeme tedy věnovat velkou péči vyjednávání s parlamentem, s výborem Libe, protože to je citlivá tematika. A osobně, pane předsedo, bych vás chtěl požádat, abyste byl součinný. Já doufám, že díky konstruktivní spolupráci nalezneme řešení, které zajistí maximální bezpečnost ochranu osobních údajů. Terorismus je jedno z nejvíce jedna z nejvíce eh, eh, nebezpečných a naléhavých hrozeb pro naše občany a tudíž naše předsednictví bude věnovat řádnou pozornost otázce boje proti terorismu a bude zdůrazňovat i určité aspekty prevence, eh, předcházení extremismu, radikalizace, nabírání terorismu, teroristů a financování terorismu a e, i, těch, e, i té tematice takzvaných zahraničních bojovníků. Máme zde celou řadu e, nových témat, jako počítačová mm, kriminalita. Nebudu to všechno rozebírat, ale bezpečnost počítačového prostoru, kybernetického prostoru, to je velký problém. Proto naše předsednictví také chce jednat o otázce eh, počítačové bezpečnosti na neformálním zasedání ministrů vnitra a justice a i v dalších eh, instancích. Eh, kybernetická počítačová bezpečnost to je celosvětový problém a tudíž se budeme snažit nalézt řešení nejenom interně, ale i prostřednictvím mezinárodní spolupráce s našimi strategickými partnery. Teď pár slov k naší zahraniční politice. Všem nám jde o eh, rozvoj vnější zahraniční politiky v oblasti justice a vnitra. Chceme posilovat, posilovat eh, sektorovou spolupráci se třetími zeměmi a chceme pokračovat v politickém dialogu s hlavními strategickými partnery Evropské unie hodláme konat eh, tradiční ministerská zasedání se Spojenými státy, Ruskem a Západním Balkánem. V průběhu našeho předsednictví také i se chopíme příležitosti posílit spolupráci eh, v této oblasti se zeměmi východního partnerství. Naším cílem je rozšířit oblast naší vnitřní bezpečnosti za vnější hranice EU tím, že budeme budovat eh, vzájemnou důvěru a důvěryhodnost. Hodláme uspořádat eh, první eh, jednání eh, ministrů vnitra a spravedlnosti se zeměmi východního partnerství, kdy budeme diskutovat o vyhlídkách užší spolupráce v oblasti justice a vnitra. A nyní, dámy a pánové, členové a členky tohoto výboru, děkuji za vaši pozornost. A jenom jsem chtěl eh, říct si toho maximum, aby nebylo tolik otázek ale eh, teď dám eh, slovo kolegovi, panu ministrovi spravedlnosti eh, Litevské republiky, panu Bernatonisovi, který představí naše priority v oblasti justice, soudnictví. Of course. Ano, samozřejmě bude nám potěšením zastupovat na další radě ministru spravedlnosti a vnitra ve Vilniusu parlament a výbor Líbe. Nyní vyslechněme pana ministra spravedlnosti, pana Tonise. Děkuji. Pane předsedo, jsem poslanci a poslankyně. Dovolte se, abych se připojil k svému kolegovi a vyjádřil náš záměr s vámi spolupracovat při plnění naší nabité agendy a zajímaly mě, by mě vaše názory na jednotlivé body naší agendy. Vzhledem k tomu, že máme omezený čas, musíme se postarat o to, aby to běželo hladce. Děkuji Evropskému parlamentu za podporu při přípravě na naše předsednictví, zvláště za užitečné zasedání v březnu s panem Magellanem. Spoleháme se i na další přátelskou spolupráci v průběhu celého našeho předsednictví. S cílem um, dalšího eh, další otevřené spolupráce v oblasti spravedlnosti se budeme zaměřovat zejména na opatření, která mají obnovit důvěru i v ekonomiku, prohloubit eh, budeme tedy pracovat i na ekonomických otázkách, budeme eh, podporovat eh, další přistoupení dalších stran k Evropské úmluvě pro lidská práva. A dále budeme pracovat na právním základě pro ochranu údajů, budeme zvyšovat povědomí o evropském občanství a ve Vilniusu uspořádáme událost, na které schrneme, budeme bilancovat, co bylo dosaženo, pokud jde o práva evropských občanů. S cílem podporovat eh, další trend, včetně hospodářského eh, růstu budeme pracovat na balíčku na ochranu osobních údajů, kde se snažíme nastolit rovnováhu mezi ochranou práv jednotlivce na straně jedné a podporou hospodářského růstu na straně druhé. Budeme tím také čelit globalizaci a podporovat růst IT. Reforma ochrany údajů je z jednou z našich eh, priorit. Předsednictví bude zvažovat jak nařízení, tak i směrnici jako jeden balíček. V návaznosti na práci našich irských kolegů předsednictví hodla dosáhnout značného pokroku v práci nařízení, a budeme pracovat směrem k uzavření dohody nařízení, ale také o směrnici, kde jsou specifická pravidla pro orgány včinné v trestním řízení. A vzhledem k tomu, že otázky spojené s um, reformou um, ochrany údajů jsou nesmírně komplikované, měli bychom postupovat velmi obezřetně a opatrně při přeskoumávání jednotlivých návrhů. Domníváme se, že rychlé výsledky by neměly být na úkor kvality legislativy. Předsednictví je si vědomo toho, že časový harmonogram je nesmírně ambiciozní a já vás mohu ujistit, že vložíme veškerou energii a úsilí do přeskoumávání tohoto návrhu. Jsme připraveni ke konstruktivnímu dialogu s panem Albrechtem a s panem Drucesem se zpravodají. Pokud jde o posílení finančních eh, zájmů prostřednic v souvislosti s trestním právem, tak ehm, opět máme již připravujeme několik nástrojů, které se dostanou brzy na pořad dne. Je tu směrnice na e, potírání podvodů ve finančním sektoru. Tento návrh je obzvlášť důležitý k zajištění jednotné ochrany evropského rozpočtu prostřednictvím trestního práva. rada dospěla k um, obecnému přístupu k návrhu směrnice a v duchu kompromisu členské státy vzali v potaz výhrady k takovým otázkám, jako je právní základ tohoto návrhu, definice podvodu, trestní postihy a k těmto a dalším relevantním otázkám je rada nyní připravena vstoupit do jednání s parlamentem v rámci běžného legislativního postupu. Těšíme se na budoucí zprávu, abychom mohli začít budovat potřebný konsenzus. Již máme neformální kontakty s panem Aguilarem. Směrnice proti podvodům jde ruku v ruce s návrhem komise o, o eh, úřadu evropského žalobce k tomu vznikl právní základ na základě Lisabonské smlouvy. Diskuze na toto téma probíhají už celé desetiletí. Chceme zahájit jednání o tomto návrhu a zajistit jejich konstruktivní postup. Bude to jistě složitá záležitost, která si vyžádá z naší strany velké úsilí, velkou pozornost, jak od eh, institucí evropských, tak ze strany států. Spolu s tím návrhem evropského žalobce budeme hovořit také o reformě struktury Eurojustu. Záměrem předsednictví je vést paralelní diskuze obou eh, návrzích. První diskuze se chystá na září. Směrnice o ochraně eura a dalších měn eh, proti eh, padělání podporí, podpoří splnění cíle důvěryhodné Evropy a bude to jedna z priorit. Je to nástroj klíčového významu v zájmu zajištění stability, řádného eh, fungování trhu, fungování eura i eh, tedy dalších měn. Předsednictví počítá s konstruktivní debatou v radě v zájmu nalezení společného, eh, společného postoje. A očekáváme konstruktivní spolupráci i od paní zpravodajky paní McIntyre a vůbec od Evropského parlamentu. Předsednictví bude také pracovat na směrnici o, o konfiskaci výnosu z trestné činnosti. Přijetí evropských pravidel de minimis pro zmražování a konfiskaci um, majetku nabitého trestnou činností bude důležitý, step, důležitý krok, eh, který eh, zamezí nebo zkomplikuje um, zločincům mít zisk z trestné činnosti. Tady chceme zmínit tu iniciativu paní Makovej. Doufám, že se dohodneme na směrnici, že to bude přijatelné pro všechny strany. S velkým potěšením bereme potaz pokrok irského předsednictví, pokud jde o evropský vyšetřovací rozkaz. Členské státy předložily tento návrh před třemi lety za účelem dosažení cíleů stokholmského programu, to znamená vytvoření jednotného a uceleného systému pro schromažďování důkazního materiálu v trestních případech. Evropský vyšetřovací příkaz by byl praktickým nástrojem, který by zlepšil eh, vyšetřování a postupy v trestních otázkách. Chceme pokračovat v konstruktivním dialogu s parlamentem a s panem zpravodajem eh, de Melo, abychom dospěli k mm, všeobecně přijatelnému návrhu. Navzdory stávajícím výzvám je Evropa stále otevřená. Jak řekl pan Varazavskas, tak jednou z horizontálních mm, priorit je posílení vztahu s státy východního partnerství v oblasti spravedlnosti. Obzvlášť. Od prvního dne našeho předsednictví bylo jasné, že budeme muset řešit tyto otázky, které původně nebyly součástí programu předsednictví, ale které se staly, které nabyly na eh, naléhavosti. Mám na mysli zejména informace o programu sledování ze strany Národní bezpečnostní agentury Spojených států NSA, která může mít dopad na práva evropských občanů. Dialog s našimi americkými protěžky byl nastartován včera ve Washingtonu. Koreper bude diskutovat o tomto tématu zítra. Čtění poslanci a poslankyně Evropského parlamentu tolik. Klíčové priority litevského předsednictví v oblasti spravedlnosti. Vzhledem k tomu, že legislativní cyklus se chýlí ke konci, všichni bychom měli mít na srdci úspěšné dotažení klíčových nástrojů. A dovolte mi znovu zdůraznit naší připravenost s vámi spolupracovat v duchu eh, konstruktivní eh, spolupráce. Jsme přesvědčeni o tom, že tímto způsobem a za podmínky této spolupráce našich cílů dos, dosáhneme. Rádi vás přivítáme příští týden ve Vilniusu na neformální ministerské schůzce. Doufáme, že se na ní podaří dále eh, přispět ke hladké spolupráci v mnoha různých oblastech. A nyní jsem připraven vyslechnout vaše dotazy, připomínky a názory k našemu programu. Děkuji, paní pane Parazelská Sebernatonisi. Je zřejmé z rozsahu toho, co, o čem jste hovořili, že jste si dobře vědomi toho, jakou příležitost teď máme, jakou zodpovědnost máte z hlediska eh, splnění očekávání od tohoto funkčního období. Je to jak říkáte, v podstatě závěrečné eh, období eh, rotačního předsednictví v tomto eh, legislativním cyklu. Takže nyní chci jenom říci, že máme, jsme měli naplánováno hodinu a půl na toto slyšení následující. Poté jsme pozvali italského ministra. Je možné sice čas prodloužit, ale já doporučuji, abyste na to dávali pozor, Čím budete hovořit stručněji, tím lépe. Mám um, krátký seznam, ale on není zase tak krátký. Kdybyste se omezili na dvě až tři minuty, tak by to bylo opravdu příjemné. A jako první paní Matie. Děkuji. A vítám litevského, eh, litevsk, naše litevské kolegy pokud eh, o nás jde, tak jsme nesmírně potěšeni, že vás eh, můžeme přivítat tady na výboru Libe. Dostáváte sem v klíčovém okamžiku mandátu, kdy chceme dokončit řadu důležitých témat. Mnohé z nich jsou už takřka uzavřené a mnohé z nich na, jsou pro nás nesmírně důležité. Hovořil jste třeba o Schengenu, tady jsme velmi rádi tomu, co se podařilo až doteď udělat, lepší eh, řízení Schengenu, více bezpečnosti a samozřejmě eh, volný pohyb osob. To si rozhodně přejeme a těšíme se z té dosažené dohody. Hovořili jste také o Eh, ekonomické migraci. I v této oblasti doufáme, že ještě za litovského předsednictví eh, dotáhneme pravidla pro účinnou migraci, která by byla koordinovaná pro osoby, které sem přichází eh, pracovat a studovat. A že tato část bude uzavřena ve velmi ryské, rychlé době. K Europolu, tam jsme slyšeli prezentaci od um, představitelů Europolu. Většina z nás je proti fúzi Europolu a Cepolu, protože to nepřináší žádnou přidanou hodnotu a také proto, že si přejeme trvalé zajištění školení na evropské úrovni. Některé členské státy by chtěli, aby policie i nadále mohla být školená a vzdělávána CEPOLem, což je instituce, která eh, je malá, ale funguje dobře. O tom jsme hovořili dnes dopoledne. Některé, některá témata jsou pro nás nesmírně důležitá. Ochrana údajů, ať už směrnice či nařízení. Otázka Europolu, kterou jsem zmínila, a otázka eh, údajů cestujících, v tom chceme také pokročit a nám v PP to hodně leží na srdci. Dále otázka zmražování a konfiskace příjmu z trestné činnosti, to je také velmi důležité. Dále eh, vyšetřovací příkaz a pak eh, otázka radikalizace mladých. To je opět něco, co je velmi důležité. Vím, že komise nám brzy předá své sdělení o integraci romské populace. I to je věc, eh, kterou eh, děle sledujeme a v které se angažujeme s eh, kolegyní Jarokou. Bylo by dobré, kdybychom skutečně tomu nějakým způsobem dodali skutečný obsah a význam. Děkuji, paní Boskord, máte slovo. Mám dva dotazy. První se týká finančních podvodů. Bylo řečeno, že máme některé důležité směrnice v této oblasti, eh, ale pak je tu také směrnice o eh, těch o zneužívání trhu. Ehm, nebo zneužívání dominantního postavení na trhu. Vzhledem k um, otázce obnově, obnovy důvěry v, ve finanční trhy, vzhledem k tomu, že to je jedna z priorit, tak se chci zeptat, jak to vypadá s trialogem u tohoto nástroje. Protože eh, zdá se, že parlament již v této věci svou práci odvedl a je připraven, ale jak je to ze strany litevského předsednictví? Máte rovněž ambici dotáhnout to, tato jednání do konce vašeho předsednictví na této směrnici? Dále otázka horizontální směrnice proti diskriminaci. Je to úplně odloženo kladu, nebo zůstala ještě nějaká ambice v té této směrnici pokročit, protože už pět let to je navrženo a myslím si, že pro 500 milionů evropských občanů je to něco skutečně důležitého. Paní Weber. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat pánům ministrům za prezentaci priorit. Je to velice ambiciozní program, který jste nám dnes tady předložili takže vám přeji hodně štěstí a pokud se vám to podaří, tak to bude ku prospěchu všech občanů Evropské unie. Mám, velice, mám pár velice konkrétních otázek na každého z ministrů a možná i na oba. Vítám to, že jste říkali, že ochrana údajů se bude považovat za balíček. Také my si myslíme, že je třeba, abychom se směrnicí zabývali zároveň se nařízením. Mám otázku, stejně jako kolega, kolegyně. Co se stane se směrnicí proti diskriminaci? Poněvadž pro moji skupinu boj proti Eh, diskriminaci. To je velká priorita. Tak bych ráda, abyste řekli pár slov k tomu, jak vidíte třeba ten takzvaně homofobní eh, zákon v Litvě a eh, jaká je situace s těmi gay parade v Litvě. A teď pokud jde o diskuze s našimi americkými partnery. Je pravda, že to se netýká pouze programu PRISM, ale také i e, teď se to týká toho, co udělali vlády Evropské unie, e, protože i ty nesou svůj díl odpovědnosti. Já si kladu otázku, zdali v pracovní skupině, která bude vytvořena zde, e, bude zastoupen i Evropský parlament. Také i mám pár otázek na ministra Barakauskase Musím připustit, že pro moji politickou skupinu evropské PNR není prioritou. A vždycky jsme říkali, že chceme, abychom nejprve měli přijatou směrnici o ochraně osobních údajů a poté až diskutovali o PNR. Ale především, co mě zajímá, je PNR ve vztahu s Ruskem. My jsme se snažili zjistit eh, z komise různé informace, Doposud to bylo dost obtížné, neříkají nemožné, ale ptám se, co chce udělat předsednictví s, s eh, tím předpisem PNR, který se snaží vnutit Rusko. Dále přistoupení eh, Rumunska a Bulharska k Schengenu. Doposud všichni dobře víme, že technické podmínky eh, byly již splněny. A já se ptám, zdali vy osobně, nebo tedy Litva, zdali máte nějakou strategii, jak přesvědčit ty eh, rezervované členské státy, aby to také přijali. Paní Flotr, děkuji, dobrý den, vítám ministry zde, vítejte. Určitě vy jste rádi, eh, že jste tady s námi a eh, to tež platí pro nás, eh, protože je vždycky dobré spolupracovat na věcech, které jsou užitečné pro občany. Vy jste se dostali do funkce uprostřed aféry Snowden a zde boj proti terorismu a vztahy s USA, to je velice aktuální otázka. Je to dokonce teď takové spochybněné, bych řekla, protože to eh, třeba teď eh, my eh, jsme tedy um, neumožnili mm, přelet, přelet jednoho prezidenta z důvodu toho, že údajně jeho země porušuje lidská práva a přitom jsme povolovali přelety CIA, takže to asi trochu otřáslo našimi spoluobčany. A vy jste jedna z mála zemí v Evropě, která Eh, vzala velice vážně ten program CIA. Vy jste vedli dvě vyšetřování v této věci, takže určitě budete ta země, která eh, bude asi dobře v radě moci působit. To je to, co i parlament již vyjádřila, chtěl od eh, v září a o čem budeme opět diskutovat v září. Týká se to těch iniciativ, eh, mm, abychom uznali účast některých států v těch programech CIA. Já počkám, až mě bude pan ministr vnitra eh, poslouchat. Já jsem tady, pane ministře, hovořím odsud. Dobrý den, to jsem já. Takže, tudíž eh, opakuj to. Ne, já to nebudu radši opakovat. Mm, takže my eh, eh, víme, že eh, zde bylo předloženo určité doporučení a já se ptám, jaké iniciativy hodláte přijmout tak, aby, jak to již požádal v září minulého roku parlament, aby i skutečně rada uznala, že některé členské státy participovaly na tom nelegálním programu CIA již od roku 2001 a vy jste byli vždycky velice vstřícní vůči těmto vyšetřováním, to je pravda že vaše vyšetřování, první vyšetřování se eh, tedy omezilo pouze na kompetence, ale neprošetřovalo otázky jako mučení a podobně, takže mm, potom vím, že mm, zde i eh, byly různé dany příkazy Eurokontrolu a podobně a vy mm, tedy mm, mm, máte vlastně tu možnost teď být tou zemí, která opět eh, nastolí důvěryhodnost Evropské unie a aby občan věděl, že respektujeme právní stát a základní hodnoty. Moje druhá otázka. Jakou iniciativu přijmete, abyste zareagovali na dopis čtyř zemí, No, který se týká interního mechanismu, vnitřního interního mechanismu monitoringu a vyhodnocování situace základních práv. Zde i parlament eh, o tom bude jednat mm, na eh, příští mm, meziparlamentní schůzi. Také i mm, komise chystá sdělení po prázdninách a já se ptám, co rada jak hodlá eh, přijmout mechanismy o vyhodnocování eh, stavu eh, základních práv v EU. Děkuji pan Kirkhope, který je řečníkem za EKR a zpravodajem pro Evropské PNR. Děkuji, velice stručně, já se omlouvám předem, protože my Máme teď schůzi o dětech bez doprovodu, jinde tady v budově, takže vás budu muset hned po otázce odejít. Ono to spíš není otázka jako připomínka, poznámka. Já vás je také velice vřele při, přivítat zde a také cíl, seznam cílů, které jste si stanovili, ten také vítám. A teď k evropskému PNR. Také chci poděkovat ministrovi, že podporuje ten fakt, že je to velice důležité, možná důležitější než kdy jindy. Na paní Weber bych řekl, že vztah EU-Rusko, eh, e o tom se také mm, jedná, jsme na to velice opatrní, nechceme, abychom měli příliš velký počet bilaterálních smluv, to by mohlo uniknout naší kontrole. Co potřebujeme je skutečně eh, dobrý eh, dobrou smlouvu, dohodu o PNR uvnitř EU s jednotlivými státy EU. A jediná věc, kterou bych tomu chtěl říct, a to velice stručně, že jsem přesvědčen, že počítačová kriminalita, což je jedna z priorit předsednictví, to je něco, mm, o čem příliš mnoho politiků a e, předsednických zemí mluvilo a mluvilo, ale v podstatě mm, nic efektivně dramaticky se nestalo. Je třeba si e, připomenout, že miliardy eur v podstatě jdou do kapes zločinců eh, na základě počítačové kriminality a my nejsme schopni držet krok. My eh, víme, že tato mm, kriminalita v 21. století se stala skutečně prioritou. A já, eh, aspoň moje frakce, skutečně vás bude velice podporovat, pokud toto zůstane vaší prioritou. Děkuji. A nyní další členové dva, dvě minuty každý, tak abychom mohli ještě si vyslechnout odpovědi paní Kraca Bild. Děkuji, pane předsedo, já budu velice stručná. Já skutečně také chci přivítat první pobaltské předsednictví litevské ministry. Já podporuji váš program, tak jak jste ho předložili. Děkuji za tyto priority. Teď velice rychle. Já myslím, že tady bude důležitý čas prosím, tak nám pomožte, aby se to hnulo vpřed, aby legislativa jako sezónní pracovníci nebo ty mm, převody pracovníků v rámci koncernů, studenti a vědci, o tom teď jednáme, a protože ekonomika v Evropě je přece založena na znalostech, na know-how a není to intenzivní ekonomika, takže potřebujeme e, inovace, tedy studenty a vědce. Ochrana údajů. Zde ano, i my bychom chtěli udělat určitý pokrok a doufáme, že mm, to bude mm, odpojeno od agendy PNR, respektive PNR bude odpojeno od ochrany údajů a potom ochrana dětí na internetu, další zvláštní téma. Doufám, že mm, i v, bychom měli tady v parlamentu pochopit, jaký je rozdíl mezi tím dávat maximální ochranu údajů a spravodajstvím. Jaký je rozdíl? Je škoda, že někteří nechápou rozdíl zde v parlamentu. Možná, že vy nám v tom pomůžete a pochopíte a umožníte nám eh, pochopit lépe, aby tedy program PRISM eh, v podstatě eh, nám nenarušil celou tu agendu ochrany údajů. A potom vyšetřovací příkaz. To je něco, co doplňuje evropský zatykač, to je důležité pro trestně právní spolupráci. Tak, také bych tomu něco chtěla slyšet. Děkuji, ale ještě bych měla spoustu dalších témat, ale toto je pouze, to jsou ta hlavní. Pan Encio. Děkuji vám. I já bych chtěl přivítat eh, pány ministry u nás na výboru Libe a popřát jim mnoho zdaru v nadcházejících šesti měsící vašeho předsednictví v jeho čele jste. A vzhledem k tomu, že jsem zpravodajem nebo spolu také stínovým zpravodajem pro Smart Borders, tak chci předložit otázku, kterou jsem položil i radě, položím vám, i, i vám. V rámci víceletého eh, finančního rámce pro bezpečnostní, fondy pro be, vnitřní bezpečnost, tak tyto fondy byly sníženy o zhruba miliardu eur. To znamená, že ta částka vyčleněná na Smart Borders je pouze miliarda a 100 milionů eur. Domníváte se, že v důsledku tohoto snížení rozpočtu celý balíček Smart Borders bude opožděn nebo dokonce bude upuštěno od dokončení tohoto projektu, vzhledem k tomu, že i zde v parlamentu, Evropském parlamentu, se netěší příliš velké podpoře napříč jednotlivými skupinami. A vzhledem k tomu, že proporcionalita ve vztahu tedy přínosu a nákladu, není úplně jednoznačně jasná. Kromě toho ještě další otázka, nebo spíš poznámka k tomu, co už řekla paní Weber. A to se týká přistoupení Rumunska a Bulharska do šengenského prostoru, které jsou z technického hlediska v současné době připraveny nejlépe z celé Evropské unie všechny ostatní předsednictví od roku 2011 měli za jednu ze svých priorit právě tento bod. A mně se zdá, že nezařazení tohoto bodu eh, do eh, programu, eh, že by se mělo k tomu dojít a že by se to mělo stát za vašeho předsednictví narė, bet labai malonu pasveikinti savo šalies ministrus. Děkuji, pane předsedo. Chci přivítat naše ministry. Děkuji za prezentaci vašich priorit. Kolegové zmínili celou řadu různých bodů. Eh, je jasné, že je tu velký zájem o tyto otázky. A jedna z věcí, kterou chci zmínit, je aktivace některých institucí, například ta otázka k Europolu a Cepolu. Byly zmíněny některé aktivity na úrovni rady, ale chtěli bychom slyšet více, pokud jde o postoj litevského předsednictví eh, ve vztahu k postavení občanů, kyberbezpečnosti, protiteroristickým krokům Jistě, že chce, chce, chceme chránit naše občany, ale v této nelehké době vnímáte přínos těchto institucí jako něco pozitivního, nebo spíše nikoliv. Víte, že jsme v nedávné době byli, byli terčem um, elektronického útoku a tudíž se chci zeptat, jak se stavíte k mm, nastavení společného systému rychlé reakce. Ty takzvané eh, útoky DDoS jsou jakýmsi údajně podle některých pouze nejsou zločinem, ale jsou pouze nějakou eh, digitál, digitálním projevem. Děkuji. Čtu ve vašem programu, že v kontextu Evropského roku občanů budete, se budete snažit posilovat důvěru v evropské instituce, budete se zaměřovat na ochranu potřeb občanů, ale není tu nic podrobně o tom, jak toho chcete dosáhnout. Za druhé, říkáte, že budete pokračovat ve vyjednávání o zrušení těch legalizačních form, formalit, ale kdy k tomu dojde? Paní Romera López? pane předsedo. Já chci přivítat vlastně poprvé zde Pobaltskou republiku, která je předsednickým státem. I my ve Španělsku, my e, skutečně e, e, to vidíme jako důležitý fakt. Chci i poděkovat a mám otázku na pana ministra vnitra vy jste eh, řekl, že vám leží na srdci ochrana vnějších hranic. Určitě to je jeden z problémů, který máme v Evropě. A zde tedy je třeba spolupracovat se třetími zeměmi. To je nutné pro regularizaci toků. A také i jste hovořil o vyjednávání eh, o PNR. Jak víte, to je nástroj, kde jsme se dohodli se Spojenými státy mm, a jako TPCT. Já se ptám ohledně bezpečnosti. Eh, zde máme eh, dohodu, eh, která v podstatě zavazuje Eh, ve Spojených státech k regularizaci více než 11 milionů, že kteří tam pobývají zatím nelegálně. Jaký máte k tomu eh, názor a jak to vidíte z pohledu ochrany vnějších hranic? Dále bych se ptala ministra spravedlnosti. Zde my sdílíme vaše obavy, ale vy jste nehovořil o některých eh, problémech Eh, jako procesní záruky. Co si litevské předsednictví myslí o hm, bezplatné právní pomoci? Hm, to je součástí procesních práv eh, pro ty nejvíce zranitelné kategorie. Potom vazební podmínky. Eh, to nejsou jenom důležité podmínky v Evropě, ale třeba i to, hm, Eh, rozšířit na eh, žadatele o azyl, kteří také často jsou tedy v takových detenčních centrech na hranicích. Jaký je váš k tomu postoj? Protože to nejsou pouze podmínky, které by se týkaly evropských občanů zde, ale musíme hovořit zároveň o lidských právech, která se porušují v těchto detenčních centrech, v těch uprchlických táborech. Dobře, takže velice stručně ještě, abych naši ministři mohli zareagovat, pan Bronsne pan Batten, potom pan Brans. Chairman, uh, welcome, gentlemen. Děkuji. Pokusím se vyjádřit stručně. Některých otázek už jsme se dotkli. Jaký je názor Litvy na sloučení Europolu a Cepolu? Jste proči nebo proti? Za druhé, eh, inteligentní hranice. Myslíte si, že veškeré agentury eh, policejní či činné trestní řízení by měly mít přístup eh, k tomu systému registrace vstupu a výstupu v rámci eh, balíčku Smart Borders a jaký je vůbec váš pohled na tento balíček? Za třetí k Schengenu. Jak se díváte na možnost rozšíření šengenského prostoru, tedy vstup Rumunská a Bulharska? Plánujete nějaké konkrétní kroky? A pokud má Litva nějaké konkrétní eh, obavy, které by to mohlo mít z hlediska organizovaného zločinu, tedy při přistoupení Bulharska a Rumunska, využili byste národního veta, aby bylo zabráněno jejich vstupu? Ano, vyjádřil jste se, dobře, děkujeme. Ještě pan Bronx, jakožto poslední. Eh, vítám, že činíte prioritu z ostrahy eh, vnějších hranic, eh, aby se předcházelo nelegální migraci, abychom bojovali s pašováním lidských bytostí a boji s dalším organizovaným zločinem. Nej, nejsem tak, eh, ovšem tak optimistický, pokud jde o možnost vašeho úspěchu. Ta zařízení, kde by se zachycovali lidé, neexistují v bodě vstupu a navíc existuje aktivní lobování proti zadržování migrantů. Bylo nám řečeno z strany Frontexu, že když nedostanou migranti azyl, tak jenom dostanou kus papíru, na kterém se jim říká, že mají eh, odjet, eh, což splní nebo nesplní. Dále řízení eh, migrace v zájmu uspokojení trhu práce, tu zaznívalo. Máme mnoho nezaměstnaných v mnoha zemích Evropské unie a rozhodně nejsou žádná zaměstnání, na které, na které by nebylo možno lidi nějakým způsobem přeškolit. Nesmíme s lidmi zacházet, jako kdyby to byly neosobní faktory produkce, které, kteří se pouze eh, prodávají na trhu, jinak eh, se to brzy začne podobat eh, pašování bytostí a obchodu s bytostmi. Byly tu tedy mnohé zajímavé otázky a body, velká očekávání určitě nebude snadné dohloubky na každý z těchto bodů odpovědět, takže prosím, abyste se pokusili vyjádřit skrnujícím způsobem. Rádi si od vás pak vyslechneme více. Takže nejprve pan minister spravedlnosti, pan Barazovskas. Taip, labai, labai, labai ačiū. Za prvé musím poděkovat za všechny otázky a jsem velice rád, že jste podle otázek, které kladete, tak vidím, že jsme se zaměřili na témata, která jsou skutečně důležitá pro celou Evropu. Takže nejprve já zcela souhlasím s otázkami, které kladete. Víte, že 7. 8. Eh, června se konala rada v Lucemburku a většina členských států neodsouhlasila eh, sloučení Europolu a CEPOLu. Eh, to byla řada otázek. Některé členské státy mm, navrhly mm, to, že je třeba hledat řešení, které by zachovalo nezávislost obou institucí a že třeba by se pouze sloučila administrativa a administrativní funkce těchto agentur. A e, e, e, v březnu příštího roku, až tedy skončí smlouva se Spojeným královstvím, tak bude třeba podniknout určité kroky. Padl i takový návrh, že tyto návrhy byly třeba přehodnotit. A já vás ujišťuji, že Rada bude spolupracovat s Evropským parlamentem a bude se snažit zajistit hladký chod obou institucí, což by bylo přijatelné pro všechny pak. A teď na Renate Weber z Alde. Ona, se, ona položila řadu případných otázek. Pokud je o Schengen, tak vám řeknu, jaké kroky přijmeme teď vůči Rumunsku a Bulharsku. Přistoupení Rumunska a Bulharska. To je něco, o čem se již mluví mnoho let a to určitě je dost problémem pro některé členské státy, státy tedy bývalého východního bloku, a my tedy jako také součást toho původního východního bloku se budeme snažit maximálně vyřešit tento problém. A vaše druhá otázka. Otázka od Alde. Tak ta se týká ruských občanů a poskytování osobních údajů i řada dalších kolegů také podložila podobnou otázku. Já si myslím, že zde bychom měli vzít do úvahy veškeré aspekty. Dnes eh, mm, probíhají jednání s Ruskem a tento požadavek ten nebude se vztahovat na evropské občany do doby, než Evropská unie uzavře dohodu s Ruskem. A zde Evropská unie potřebuje směrnici PNR, která bude upravovat tuto tematiku uvnitř EU. A další otázka, velice široká, Pan Kirchhoff tu již není, ale ještě i další členové položili otázku bezpečnosti. Já mohu hovořit o hrozbám, kterým je vystavena Evropská unie. Tato, o těchto tématech se již diskutuje, diskutovalo se Spojenými státy americkými, mm, ale objevují se nová podobná témata teď především eh, útoky třeba na eh, ty energetické systémy, produktovody a podobně. Pokud nebudeme, nevyřešíme bezpečnost eh, této infrastruktury, těchto zařízení, tak potom by to byl problém. A výbor Libe a členské státy, komise, by měli věnovat zvláštní pozornost tematice bezpečnosti a měli by se snažit o maximální bezpečnost, počítačovou eh, bezpečnost. Pan Ensiu, jeho otázka, jaká je výhoda, eh, jaké výhody poplynou z tohoto balíčku evropským občanům. Toto tento balíček není pouze eh, pouze mm, navázan na Evropskou unii, ale týká se to i občanů třetích států, kteří překračují evropskou hranici. A systém v podstatě se nezmění, ale Evropská unie se více otevře a bude bezpečnější. A teď toky cestujících. Toky cestujících se zvyšují a bez implementace nové technologie, tak budeme muset hodně investovat do interní infrastruktury na hranicích. Ono je těžké teď nějak odhadnout, kolik peněz by bylo třeba na eh, implementaci moderní technologie ale vaše otázka je relevantní pro celou Evropskou unii a všechny členské státy, protože toky lidí eh, směrem do EU se zvyšují každým rokem. A nevím, jak nebo kolik lze tedy očekávat, ale asi 6 milionů lidí ze třetích zemí přechází externí hranici EU a teď ten inteligentní balíček. Toto není levný projekt. A máme pouze, máme pouze 1,1 miliard EU, které na to byly vyčleněny. Nevím, zdali skutečně tímto můžeme zajistit bezpečnost. To se netýká pouze členských států EU, ale vůbec se to týká tedy státu Schengenu. Pokud každá země skutečně by se ale měla o to postarat sama, tak ty náklady by byly ještě větší. A jste tedy tyto implementace těchto systémů je velice perspektivní alternativou. Problém je, nebo problém je v, v tom, že budeme muset tedy eh, investovat do personálu, do materiálu, materiálního zabezpečení. A nyní bych chtěl dát slovo, předat slovo kolegovi, panu ministru Bernatonisovi, a ještě pokud jde o východní partnerství, tak o tom bychom měli jednat se všemi ministry, k čemuž dojde 7. a 8. října v Lucemburku. Chtěl bych vás všechny pozvat, všechny zainteresované bych chtěl pozvat eh, na tuto společnou diskuzi. Děkuji. Teď eh, mm, mm, Eh, my chceme poděkovat panu Bernatovi, Sovi, eh, panu ministrovi spravedlnosti, že vše tedy jaksi urychlí, schrne a mm, budete odpovídat sumárně, mm, protože máme skutečně velice málo času. času. Děkuji. jsem skutečně potěšen vaším zájmem o náš program. Byla nastavena řada otázek. Já se dotknu několika z nich ve vztahu k tomu, na co se ptala paní Weber a paní Koraca Bild k tomu balíčku pro chovávání údajů, tak jsme velmi ambiciozní, budeme se snažit pracovat na nařízení i na směrnici, bude to na pořadu naší eh, neformální ministerské schůzky i formálního zasedání ministrů v Lucemburku v prosinci. Uvidíme, kolik se nám podaří dosáhnout. Ve vztahu eh, ke směrnici o konfiskaci výnosů trestné činnosti snad dokončíme jednání s parlamentem ještě za našeho předsednictví. Pokud jde o antidiskriminační směrnici, tak podobně jako irské předsednictví hodláme dosáhnout pokroku v pracovní skupině. Budeme řešit eh, ten přetrvávající nesouhlas, pokud jde o definici diskriminace, a otázky související s gay pride. Na Litvě nikdy nedošlo k zákazu gay pride, ale byla určitá diskuze mezi organizátory a radnicí ohledně umístění Gay Pride. Teď je rozhodl soud a jakožto minister spravedlnosti mám pravidelná zasedání s představiteli komunity LGBT. O těchto otázkách hovoříme. A můj názor je takový, že Litva ze svých 20 let nezávislosti dosáhla značného pokroku jsem přesvědčen, že Evropský parlament má v tomto případě jednostranné informace. Prosím, přijďte se eh, k nám podívat, uvidíte, jaká je realita. Pokud jde o přítomnost CIA, měli jsme zase setkání s paní Flotr a dohloubky jsme o tom hovořili. Litvě se podařilo dosáhnout největšího pokroku mezi zmíněnými eh, státy. Zatím jsme nezjistili žádné náznaky toho, že by k takovému týrání došlo na našem území. Všem pokud eh, by existovaly nějaké objektivní důkazy, je možno otevřít proces Neměli bychom eh, však vycházet pouze z nějakých dohadů médií. Mělo by se to řešit v kontextu legislativním. Mohli bychom hovořit i o dalších otázkách, ale času není na zbyt a myslím, že jsem zodpověděl aspoň ty nejzásadnější, nejnaléhavější dotazy. Ostatní jsem uvedl v prezentaci a jistě budeme mít i další příležitosti se k těmto věcem vrátit. Paní Boskurt, zdá se, že upozorně na tu otázku směrnice proti diskriminaci. Já jsem připraven odpovědět, ale teď už to nestihnu. Jenom velmi stručně Ptala jsem se na tu směrnici týkající se eh, užívání eh, dominantního postavení na trhu. Tak že pokud jde o tuto otázku, jsme připraveni zahájit jednání. Paní Boskurt, já to ještě jednou zopakuji. Jak za předsednictví jsme připraveni zahájit jednání o této směrnici s Evropským parlamentem. Okay, surely we will... Dobrá. Jistě budeme mít i další příležitost se Eh, o těchto věcech bavit a řešit tady je, do jaké míry se splní očekávání od prvního balského předsednictví. Děkuji oběma ministrům spravedlnosti i vnitra za jejich prezentace. Těšíme se i nadále na další spolupráci s vaším předsednictvím, abychom maximálně zužitkovali tento závěrečný semestr, tuto cílovou rovinku tohoto legislativního období. And now Dear colleagues. A nyní, vážení a drazí kolegové, Bye. Bye.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 A pokračujeme v běhu. 22 výměna názorů. S paní Cecil Kenge, italská ministrině pro integraci. Vítejte. I'm sure we all agree it's an honor and a privilege For this committee, Libe committee to welcome Mrs. Vítejte, paní Kienže. Paní ministrině pro integraci, článek 79 o fungování sml- o smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že harmonizace práv otázce integrace příslušníků třetí zemí je jednou z evropských politik. Konečně, konečně je to jedna z evropských politik. Tento článek byl velmi pečlivě e, sformulován popisuje integraci jako dvoustranný proces, který eh, zasahuje mnoho různých oblastí, včetně zdraví, ubytování, občanství a dalších. A navzdory hloubce této krize, Itálie, zakladatelský stát Evropské unie, zůstává i nadále jednou z významných zemí, pokud jde o azylové a přistěhovalecké politiky. Um, pokud jde o italskou přistěhovaleckou politiku, tak prosím, dovolte mi. Pokud dovolíte, paní ministrině, jsme velice rádi, že jste přišla. Je to pro velká výsada, velké potěšení přímo od vás toto vyslechnout a především děkujeme, že jste akceptovala naše pozvání eh, na tuto poslední schůzi, poslední před dovolenými, poslední schůzi Libe. Je to pro nás velká čest a děkujeme předem za to, co nám řeknete ze své zkušenosti. Máte slovo. Grazie. Děkuji, <laughs> děkuji. Já chci poděkovat panu eh, předsedovi a členům parlamentu, eh, že jste mě pozvali na váš výbor, který hraje zásadní roli pro eh, fungování eh, činností, které jsou také relevantní pro italskou vládu. Chci poděkovat italskému parlamentu i předsedovi Šulcovi za solidaritu, eh, kterou eh, vyjádřil vůči mé osobě, což je známka velké podpory pro novou politiku, pro novou cestu, na kterou se vydala Itálie. Je to i významný signál pro celou Evropu i musím uznat eh, mého premiéra, který tím, že mě jmenoval, tak eh, skutečně eh, změnil kulturní postoj, že jmenoval ministriní osobu, která se narodila v jiné zemi a která se rozhodla žít v evropské zemi, a zvolila si eh, evropskou zemi za svou novou domoviny, v tomto případě tedy já jsem si zvolila Itálii. Jak víte, já jsem byla jmenována nedávno ministriní pro integraci a tento můj mandát ve vládě je jasným signálem hlubokých změn přístupu k imigraci. A zde eh, migrační jevy nelze eh, řešit jako situace naléhavé, aktuální pouze. Ne, je třeba k tomu přistupovat jako k něčemu normálnímu, strukturálnímu, něco, co má tedy osobní aspekty eh, těch osob, které to zažívají. Imigrace je strukturální fakt, eh, který charakterizuje, poznamenává 21. století, transformaci v Evropě, protože Evropa se mění v zemi migrace, v zemi nebo v kontinent, který přijímá Irák, který přijímá ostatní lidi. Já tedy si myslím, že musíme se přiblížit nové koncepci, koncepci nadnárodní integraci a takto chápat naše politiky, to znamená jasné propojení mezi zeměmi určení a zeměmi původu a takto přistupovat k migračním tokům a takto je řídit a snažit se o pozitivní řešení, eh, která budou výhodná pro obě strany a pro samotné osoby, imigranty, přistěhovalce které je třeba považovat za eh, hlavní akto, aktéry v různých procesech, jako ekonomických, kulturních, eh, v zemích původu, ale i v zemích určení kde se chtějí usadit a je třeba se na to podívat ze širšího pohledu. Uznání přistěhovalectví jako je strukturálního jevu v naší společnosti je, to ně, je třeba se na to podívat jako něco, co je schopno posílit naší společnost a i přispět k větší soutržnosti a rozvoji rozvoj nebo vývoj. E, e, to znamená, že přistěhovalci mohou e, pomoci nám při řešení demografických problémů, problémů se stárnutím populace. A proto je třeba efektivně řídit tento jev, tak abychom se vyhnuli tomu, aby přistěhovalství nebylo zneužíváno nějak ideologicky. Jeden z cílů, které já hodlám eh, eh, prosazovat, je větší osvěta, komunikace, větší povědomí, tak abychom se vyhnuli nějakým neblahým jevům, aby migrace nebyla vnímána jako hrozba bezpečnosti, ale proto chci komunikovat transparentně a chci, abychom využívali termíny, které jsou správné které v podstatě již existují, třeba jsou již kodifikovány v různých konvencích. Je třeba se na to podívat, že je to věc, která je bilaterálně výhodná i proto prezident Italské republiky e, tedy hovoří o nových uvědomělých občanech, které třeba kultivovat. E, přistěhovalec musí být považován za aktivní subjekt, jako přínos, ne jako náklad pro ekonomiku a musí být motorem rozvoje e, v, v, v dané zemi u nás zahraniční pracovníci začínají více a více třeba se usazovat a podnikat a i to se zvýšilo o 25%. I zde my e, třeba se zvýšaly se i statisticky počty třeba bankovních e, účtů, které k jejichž majiteli jsou e, tito bývalí přistěhovalci, kteří začali podnikat v Itálii i, i výměny se e, mezi zemí určení a zemí původu, to je něco, co je důležité pro řádnou organizaci přijímání těchto osob na našem území a je, jak tedy e, integrovat tyto osoby na trh práce, do školství, do zdravotnictví. Zde musím zúraznit, že abychom mohli splnit tyto požadavky, tak je třeba především do centra našeho zájmu dát tu osobu, toho migranta, který je osoba, osobou, subjektem, který má určitá práva a povinnosti. A je třeba, proto i my máme tedy naše ministerstvo, Ministerstvo pro integraci. Já se chci poděkovat i papeži, který včera navštívil Lampedusu a zde on právě mm, především upozorňoval na tu otázku práv a povinností a hovořil o hodnotách, eh, lidských hodnotách. Jeden ze základních sektorů je školství. Školství a škola eh, to je nejlepší cesta pro integraci i přítomnost různých etnik ve školách, to je něco, co již je běžné v našich zemích. My v Itálii máme různé vzdělávací programy i na různých úrovních. Rozvíjíme i kult, tradiční kultury těch skupin eh, eh, a i mm, se snažíme tedy eh, v školách prosazovat interkulturalitu, protože kultura je v podstatě jedna eh, pouze a je třeba, aby eh, děti si vyměňovaly neustále zkušenosti a i je třeba i kultivovat jazyky těchto mm, skupin a je třeba třeba ale naučit tyto děti, aby mohly komunikovat v zemi, eh, kde se usadili, ale zároveň, aby eh, uměli, zachovali si svý, svůj vlastní jazyk, svůj vlastní kulturu. Jako ministrině pro integraci, tak já si myslím, že je třeba i hodně být v kontaktu s ministrem pro školství a nastolit tam konstruktivní spolupráci, tak aby škola e, se stala nástrojem pro soudržnost a pro e, reciproční výměnu znalostí a vzájemného se poučování. I já hodně komunikuji s ministrem vnitra, který se zúčastňuje kulatých stolů, které se týkají integrace, protože na našem, u našeho příbě, pobřeží přistávají eh, nové a nové lodě s, při, eh, s přistěhovalci, takže je třeba hodně intervenovat, pomáhat, zachraňovat a můj úřad tedy potom vyhodnocuje, kdo má dostat mezinárodní ochranu a eh, jak tedy přijímat tyto skupiny. E, a my tedy organizujeme takovéto semináře, kde i participují aktivně mezinárodní organizace nebo lokální orgány, regionální orgány i organizace nevládní, které chrání přistěhovalce. Ministerstvo vnitra a ministerstvo práce jsou našimi důležitými partnery pro eh, to, abychom mohli definovat mechanismy, eh, které eh, Eh, budou eh, chránit tyto osoby a které budou i třeba eh, spolupracovat s potenciálními zaměstnavateli a které, mm, e, kteří třeba budou poskytovat i e, specifické učební obory. Já jsem velice ráda, že máme nový Evropský fond pro azyl a imigraci na období 2014 až 2020. Tento fond dává členským státům flexibilnější, efektivnější nástroje, tak aby bylo možné zlepšit standard integrace a tyto zdroje jsou nezbytné a je třeba ale i zde mít ty správné evropské politiky, společné mechanismy pro integraci těchto osob. Spolupráce s zeměmi původu musí také být posílena, je třeba zintenzivnit boj Eh, proti těm, kteří zneužívají, vykořišťují eh, přistěhovalci. Minulý rok my jsme přijali směrnici o eh, sankcích pro zaměstnavatele, kteří zneužívají tyto imigranty a jejich situaci. Měli bychom pokračovat na této cestě a přijímat mechanismy a nástroje pro boj proti těm pašerákům, kteří zotročují imigranty na to je třeba mít společné politiky a spolupracovat se zeměmi původu v tomto a mm, v naší kultuře, integrační kultuře především bychom měli do centra zájmu postavit osobu. A je třeba i apelovat eh, na eh, eh, to, že je třeba bojovat proti jakékoliv formě xenofobie, diskriminace, rasismu. V tom Itálie přijala specifické předpisy a můj úřad nyní pracuje na nových nástrojích i legislativních nástrojích na prevenci a represi eh, eh, eh, trestných činů založených na rasové nenávisti. Rasismus především to je něco, s čím musíme bojovat kulturně a proto my přijímáme konkrétní akce kulturního charakteru například a i mm, jsme přijali národní strategii pro e, mm, začlenování Romů. Zde i my pracujeme s rozhodnutím Evropské komise a mm, zde e, imigrace samozřejmě je příležitostí a tak je to třeba vidět. Je to příležitost pro přistěhovalce, ale i pro společnost. A přistěhovalectví, to znamená vlastně i nové občanství, nové občany. A já eh, již eh, eh, první den, když jsem nastoupila, tak jsem začala používat ten termín nové občanství. A zde je třeba mít jasný statut toho, kdo je občan Eh, s tím, že tito občané přistěhovalci také musí plně participovat na lokální politice. Nyní u nás eh, se hodně diskutuje o tom, že je třeba vyvodit důsledky právě eh, z těchto integračních politik. Je třeba mm, se společně zamyslet nad novým zákonem o občanství. Italský parlament tedy již pracuje s 23 legislativními návrhy a především vychází ze společné kon koncepce a to uznat status eh, těch, kteří se narodí eh, v Itálii a kteří tedy vlastně eh, i si osvojí naši, náš jazyk a kulturu, ale i těm, kteří se, nahradili, kteří se narodili v zahraničí, tak budou mít možnost tedy získat naše občanství. Vláda již, se, již zjednodušila řízení, kterým se uděluje občanství a to díky iniciativě mého úřadu. Zde máme tedy zákon o zjednodušení tohoto řízení, kde my máme mm, ustanovení, mm, které zajišťuje, aby mm, ten, kdo se narodil eh, v Itálii, aby měl italské eh, občanství automaticky, aby tam nebyly žádné byrokratické eh, překážky. Zde podle mého názoru Eh, zde tento nový eh, zákon bude velice efektivním nástrojem pro eh, pro to, aby tyto osoby mohly ekonomicky, sociálně se rozvíjet v naší zemi. A jenom, mm, ale mm, pokud budeme vést neustálý dialog, tak mm, lidem ukážeme, že ty, tyto lidé nejsou naši nepřátelé, že je třeba je začlenovat a především teď v ekonomicky těžké době je třeba se na to podívat jako na novou příležitost našeho rozvoje. Děkuji. Děkuji, děkuji paní ministrině. Ano, ještě jednou děkuji, že jste pozitivně zareagovala na naše pozvání a děkuji, že jste se zaměřila na ty body, které jsou relevantní pro výbor LIBE, to znamená spravedlnost, svoboda a vnitro. Mám tady dost dlouhý seznam členů, kteří chtějí vstoupit do diskuze. Já navrhuji, abyste hovořili stručně a e, tak abychom to všechno stihli, protože to ještě není poslední bod našeho programu a začneme s paní Mati. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Paní ministrině, s velkým potěšením vám vás vítáme na našem výboru. Děkuji, že jste se dostavila, že jste odpověď, že jste reagovala na naše pozvání. Řeknu to stručně. Pozorně jsem naslouchala vaši, vaš projev, vaši prezentaci Slyšela jsem ta slova integrace, komunikace, soudržnost, přijetí. Každopádně to byl projev otevřenosti, která je cítit z toho, když hovoříte. Je z toho cítit lidská vřelost a je opravdu velkým potěšením něco takového slyšet. Rovněž eh, slyším, že hovoříte o právu a o závazcích za účelem úspěšné integrace, to zahrnuje i odpovědnost všech stran. A také zmiňujete potřebu řízení migrace, která by měla být skutečně úspěšná, aby se zabránilo těm některým krajnostem, které zažíváme. Hovořili jsme o práci a vzdělávání, přistěhovalců, o té úspěšné integraci prostřednictvím konkrétních kroků. Ovřila jste o světu podniků, bank, eh, jako něco, co musí sloužit přistěhovalcům. A víme, že aby se přistěhovalec cítil přijat eh, společností, musí mít práci, když hovoříte o komunikaci, to znamená jazykových schopnostech. Já jsem byla ve svém regionu, ve Vogézach, kde tedy rovněž probíhá přijímání, určitá naturalizace přistěhovalců, kteří jsou přijímáni prefektem, aby eh, poté, co byli považováni za přistěhovalci, se skutečně stávali eh, občany Francie. A je tady důležitý ten jazykový aspekt, nejenom pro ně, ale i pro místní populaci, aby se zabránilo, a tím se dostávám k poslední části vašeho projevu, aby se zabránilo problému spojeným s rasismem a xenofobií. Hovořila jste o některých eh, eh, návrzích zákonů, které čekají na schválení italskou sněmovnou, a, ale víme, že jistě nevyřešíme problém rasismu jen zákony. Celkově to vyžaduje skutečně dobrou komunikaci mezi přistěhovalci a místní populací. Já vám přeji hodně zdaru, hodně úspěchu a odvahy ve vašem mandátu. Děkuji za eh, ochotu odpovídat i na naše otázky. A každopádně vám přeji tedy ještě jednou hodně starou. Nyní eh, dostává slovo paní Voskort. Eh, děkuji vám, paní předsed, pane předsedo, děkuji paní ministrini. A děkuji vám především za to, že jste přišla s konkrétní vizí a že máte odvahu tuto vizi eh, realizovat eh, nejen eh, z hlediska krátkodobého. Protože často v Evropě myslíme pouze krátkodobě a často zapomínáme hledět do budoucnosti, a což může mít i populistické důvody. Pokud mluvíme o integraci, a uh, touto diskusí se zabývám už dlouho, tak někdy míváme pocit, že jako bychom stále začínali od nuly, abychom, jako bychom se stále točili v kruhu. A e, jak to vypadá s dokončením integrace? Co je vlastně na konci integrace? To je ta otázka. Protože mnoho z migrantů e, zůstává migranty navždy. Já jsem dítětem e, migrantů, já jsem se sice v Nizozemsku narodila a vyrostla jsem tam, ale do dneška jsem nahlížena, se na mě nahlíží jako na migrantku. Kdy vlastně je integrace dokončena? protože mm, člověk eh, i nadále zůstává eh, někým, na koho se pohlíží jako na eh, někoho cizího nebo jiného. Já vím, že mm, mm, udělování občanství například, získávání občanství považujete za něco důležitého, ale je to to ukončení. Před několika lety se mluvilo hlavně o tom, že chceme získat do Evropy talenty. A teď v poslední době e, mám pocit, že jsme se od toho odklonili, od této myšlenky a že se e, na migraci díváme spíše jako na e, migraci osob, které, které vlastně tady nechceme. Děkuji. Pane Kolíno. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat paní ministrini že eh, eh, bez váhání přijala naše pozvání. A dvě otázky. První. Eh, paní ministrině, v minulých dnech jsme odsouhlasili balíček, který znovu definuje asilový režim v Evropě. My jsme odsouhlasili toto v Evropském parlamentu čtyři věci jsme odsouhlasili, jednak revizi dublinského nařízení a v podstatě to má veškeré důsledky, které se týkají uprchlíků a jejich setrvávání na území a týká se toho ochrany ministr vnitra před chvílí, nebo paní ministrně, pardon, zde řekla, že e, i pardon, ministr vnitra, který zde byl, řekl, že mm, další mm, prioritou bude revize dublinského nařízení a mm, že je třeba především pracovat na solidaritě, kterou musí vyjadřovat všechny členské státy vůči migračním tokům, ať jsou tedy legální či jiné. Takže první otázka, jak vidíte vy toto, tuto revizi. A druhá, včera eh, papež, jak vy jste správně připomněla, papež eh, byl na Lampeduse a zde mm, on eh, strávil tam velice intenzivní den s přistěhovalci a bez ohledu na náboženství těchto migrantů, eh, tak všichni skutečně ho přijali s velkým nadšením. On tam hovořil tedy o eh, eh, tom, že tito migranti by měli mít možnost získat statut občana. A zde Ehm, tedy jaké způsoby bychom mohli ale mít, abychom uznávali tento status. Samozřejmě my jsme pro eh, integraci, pro přijímání a jsme proti jakékoliv diskriminaci. Samozřejmě jsme velice rádi, že můžeme spolupracovat s italskou vládou a s dalšími vládami, abychom měli společná pravidla, společná pro všechny členské státy, vycházející z prezumpce autentické solidarity, především vůči jižním státům, jako je naše země, které skutečně trpí obrovským eh, migračním tokům. Děkuji, pane předsedo, paní Romero López. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já eh, bych chtěla tady navázat na pana Jakolína a poděkovat tomu za to, že italská vláda v, tomto chvíli, v této chvíli se zamýšlí nad eh, dublinským nařízením, protože my právě jsme to odsouhlasili zde v parlamentu a je to trochu pozdě tedy, aby teď nějaká vláda na jihu si uvědomila co, že, a že tady je dublinské nařízení a co s ním. Takže já si myslím, že všechny státy eh, na jihu by měly si být vědomi dublinského nařízení, protože mají obrovský počet žadatelů o azyl, eh, eh, kteří přichází z jihu. A mm, v těchto zemích tedy je to velký problém i vzhledem k té tvrdé ekonomické krizi, kterou teď zažíváme. Takže já bych vám chtěla říci, že ano, my vám děkujeme, děkujeme e, za to, co udělal papež e, a e, při své návštěvě, kdy navštívil ta detenční centra v Lampeduze a zde on hovořil o podmínkách, za kterých tam jsou tito přistěhovalci. Tato spolupráce, která teď vzniká mezi EU a těmito zeměmi na jihu, tady je velice důležité, ale i abychom měli bilaterální spolupráci. Třeba vaše země Itálie má silnější spolupráci třeba s Libí a s Tuniskem, pokud jde o ty kanály eh, pro ty při, přistěhovalce, kteří skutečně potom zažívají spoustu havárií a mm, eh, smrtelných tedy havárií na moři. Takže já si myslím, že Itálie by tady mohla udělat hodně, třeba kdyby spolupracovala více s libyskou a tuniskou vládou. Chci i poděkovat vám, protože vlastně poprvé zde hovoříme o imigraci jinak, než jsme zvyklí tady, když jsme pořád e, e slyšeli, že přistěhovalství rovná se e, e, trestná činnost. To je špatné. Vlastně poprvé tady se na to díváme jinak, jinak a bylo by velice zajímavé, abychom začali mluvit o tom jinak. A proto vám velice děkuji, že vy začínáte o tom mluvit jinak jinak, protože pro Evropu to znamená bohatství. A skutečně bych vám chtěla poděkovat za to, co jste řekla, protože my tady mnoho času hovoříme pouze o eh, delinkventech, přistěhovalcích a tady vy hovoříte o nich jako o občanech, občanech, kteří jsou v tranzitu a mm, skutečně stát se občanem, to je velká výsada pro ně. A je to, vím, že to je problém těžký, a máme mm, řadu různých nástrojů, politických nástrojů. Vy jste některé ocitovala a možná, že bychom měli mít ještě další nástroje, jako třeba spol, spolupráce mezi obcemi eh, se zeměmi původu, protože ty mohou pomáhat a identifikovat problémy. Potom i mm, profesionální mm, vzdělávání. Samozřejmě to znamená velké prostředky. Zde ale ve finále je třeba vyhnout se tomu, aby páchali trestnou činnost to přistěhovalci, protože potom bychom tím trpěli všichni. Děkuji paní Angelili. Tak a rychle. Nemáme čas. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji především paní ministrině. Vítejte v Evropském parlamentu. A teď taková úvaha. Jedna a jedna otázka. Vy jste velice správně řekla, že eh, eh, že témata spojená s přistěhovalectvím, to nejsou témata, která je třeba považovat pouze za aktuální ad hoc nebo naléhavé. Ne, ale dlouhodobý problém je to spojeno s právy a povinnostmi také a je třeba i mm, se na to podívat jako na osoby e, e, velice zranitelné, protože hodně se to týká dětí. A vy jste hodně zmiňovala koncepci solidarity a integrace a samozřejmě s tím já souhlasím ale bude třeba se ještě zamyslet nad koncepcí integrace, solidarity a také e, sdílení břemene. Proč? Já to říkám proto. Poněvadž já bych očekávala, že vy vyšlete takový apel, protože vy jste italskou ministriní, my jsme Evropský parlament, že vyšlete apel na takzvanou solidaritu, eh, komunitární solidaritu, což je koncepce, která bohužel tedy jaksi mm, tak eh, nějak mizí a především v těchto dnech třeba na Lampeduze, tak tam nebyl pouze papež František, ale i e, další a další bárky, které tam připluly s osobami, které tam připluly v podmínkách, které známe, úplně zoufalí. A bohužel tedy oni často mezi Eh, eh, někdy tedy se dostanou do, na Maltu, někdy do Řecka, někdy do Španělska a vidíte, je to pouze ale problém zemí, které jsou kolem Středozemního moře pořád. A když hovoříme o solidaritě, tak to znamená sdílení břemene. Já jsem zde byla velice kritická k odsouhlasení imigračního balíčku. Zde se hovoří o solidaritě a sdílení břemene, takže Většinou je to ale solidarita na vrub zemí, které řeší ty nalehavé situace. Jak bych to řekla? Některé země eh, mají určitá práva a povinnosti a jiné země mají pouze práva. Takže zde bych ráda, abyste vyslala tento apel, protože jinak solidarita se stane prázdným, prázd, se, stane, se stane pouze prázdným slovem a retorikou. Mm, paní Kosta, paní ministrně, to je velká čest i eh, je to velice emotivní okamžik pro Evropský parlament, eh, protože vy jste Eh, pro mě jako italskou poslankyně je to velice důležité, že vy tady jste, protože pro mě je to otázka symbolická kterou musím zmínit. Je to symbolické pro Itálii i pro Evropskou unii. Já mm, s vámi souhlasím a myslím si, že eh, eh, žádost, mm, kterou jste zde předložila, tak vy jste řekla, že Evropa by měla eh, nalézt větší eh, spravedlnost, solidaritu a více respektovat eh, osobu, tedy imigranty jako takové. Takže máte tedy politiky té interkulturní integrace. Já si myslím, že i včerejší návštěva papeže, vy jste to také zmínila, on tam hovořil nejenom ke křesťanům, ale hovořil k věřícím i nevěřícím, ale také k Evropanům jako takovým a řekli, aby skutečně Evropané se chovali spravedlivě a solidárně a ne lhostejně vůči těm bárkám, protože říká se, že ve středozemním moře jich zemřelo 20 tisíc již. A já bych tedy chtěla se vás zeptat toto. Za prvé, není to nějak v rozporu s touto naší politikou e, solidarity? ten fakt, že Itálie pořád ještě trestně stíhá e, e, tu nelegální tajnou imigraci je to mm, ti, kteří e, se stanou tedy e, e, neregulérními přistěhovalci, tak v podstatě páchají trestný čin. Je to tedy trestný čin, trestné chování, což je podle mě nepřijatelné. Potom občanství. Vy jste zmínila občanství jako otázku italskou, ale v podstatě to má i Eh, evropský aspekt, protože dnes země, která se narodí v jiné zemi v Evropě, tak v podstatě má garantovaná práva evropského občanu, občana a má tedy vlastně evropské občanství, protože to je takové doplněk k tomu národnímu občanství. Takže je to i problematika evropská. Za třetí, myslím si, a já to již říkala kolegyně Romero i kolega Angelilli, otázka evropských politik, které si přejete. To je velice zajímavé, A byste nám řekla, v jakém smyslu. Například, já si myslím, že by bylo správné, aby, my jsme to již uzavřeli, jsme třeba bilaterální smlouvy s Tuniskem, i když trochu ten rámec se teď změnil, to my víme, v Severní Africe je to teď jinak. Ale eh, moje frakce vždycky se snažila o bilaterální smlouvy eh, mezi Evropou a těmito zeměmi. To znamená, eh, my tedy s nimi bilaterální evropské smlouvy, takže zde bych chtěla slyšet váš postoj k tomu, paní Keller. Děkuji vám. Děkuji paní ministrině, že jste se mezi nás zastavila. Často, ne, příliš často tady máme ministrině, které nejsou z prezidentského, z předsednického státu. A chci vyjádřit, jak je pro nás vaše přítomnost skutečně nesmírně poutavá, zajímavá. Každopádně souhlasím s tím, že potřebujeme lepší integrační politiku, pragmatičtěji přihlídat k potřebám lidí. Souhlasím s vámi a přeji vám hodně štěstí při implementaci této politiky v Itálii. Souhlasím také s tím, co jste řekla o rasismu, že musíme co nejefektivněji potírat rasismus ve společnosti, v politice, v kultuře. To si vyžádá hodně kroků nejenom zákony, Je důležité, abychom nesměšovali integraci a boj s rasismem. Protože samotní přistěhovalci nemohou bojovat s rasismem. Rasismus se nerozplyne, jakmile, budou, jakmile je někdo dobře integrován. Tyto dvě věci spolu vůbec nesouvisí. Bohužel rasismus se proti lidem obrací, aniž přihlíží k jejich osobnímu příběhu. Je to metlak, s kterou musíme bojovat ve všech projevech celoevropské i celosvětově. Jedna z věcí, která mě napadá, jakožto dotaz na vás, jakožto ministrní pro integraci. Jakým způsobem může Evropa přispívat eh, k tomu, co je potřeba, to znamená k integračním politikám, osvojování si eh, jazykových dovedností a tak dále, protože tyto politiky jsou stále hodně lokální. Jaké kroky bychom tudíž měli přijmout na úrovni evropské? Děkuji vám. Děkuji. Pan Fontana. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, paní ministrině. Já bych chtěl říct, že zde jsou určité body, se, který, se kterými souhlasím, například e, e, skoncovat se, vykořišťováním, protože skutečně jde o zneužívání, vykořišťování, a což je obrovské zlo pro lidstvo. A možná zde bychom měli pracovat na politikách, eh, jak vyřešit tyto problémy. A ty možná politiky v tom se lišíme, v těch cestách, jak to zajistit se lišíme. Zde eh, samozřejmě ti eh, přistěhovalci, pokud se chtějí integrovat, tak musí mít bydlení, práci, ale teď v ekonomickém kontextu je to těžké, protože máme 26 milionů nezaměstnaných v Evropě a v Itálii máme vysokou míru nezaměstnanosti. Vy jste hovořila o zahraničních eh, podnikatelích a já jsem z Benátska, no a tam tedy skutečně je teď eh, pro naše živnostníky a podnikatele vlastní místní je jsou ty daně, které zavádí italská vláda, jsou eh, eh, v podstatě eh, eliminační. A já se ptám tedy, jak tedy řešit imigraci, když teď ti, kteří u nás žijí, již sami mají obrovské problémy s prací například. A já si myslím, že bez práce asi těžko se někdo může integrovat, aspoň to je můj názor. Slyšel jsem, že jste říkala, že právě v naší společnosti máme velkou nerovnováhu, rozdíly a e, populace, která hodně stárne. Dobře, je to v e, nerovnováze. A myslíte si, že namísto toho, abychom to kompenzovali přistěhovalectvím, tak nemohli bychom třeba udělat něco pro to, abychom podporovali rodiny? a abychom zajistili, aby rodiny v Itálii mohly lépe vychovávat a živit své děti, třeba snižovat určité daně a ve prospěch četných rodin. A poslední věc, vy jste správně hovořila o kultuře. A hovořila jste o tom faktu, že máme více kultur, které mezi sebou musí komunikovat. A teď poslední žádost moje. Otázka poslední. Jak eh, tedy eh, ale to udělat eh, s těmito kulturami mm které eh, třeba i přináší k nám věci jako šaria, tedy různé ty formy, které pro nás eh, tedy eh, jsou jaksi nepřijatelné. Děkuji. Ron, kolegyně Ronsuli. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Vítejte, paní ministrině. Já částečně souhlasím s tím, co jste řekla a dovolte pár úvah i dnes. Eh, v tomto vašem slyšení, tak zde, vy jste, no, několikrát jsme slyšeli poselství papeže Františka, ale neměli bychom tedy eh, to nějak tedy hm, tady směšovat. To bylo poselství velké solidarity, velké humanity, velkého lidství, ale hm, na druhé straně zde máme velké politické požadavky naší země, Itálie. Já se omlouvám, asi eh, tady zatím jsme neslyšeli tedy nějaké tvrdá eh, prohlášení, ale jako mm, katolička, tak jsem zklamaná, eh, že jak někdo je schopen ideologicky zneužít slova papeže. My všichni, já si myslím, nikdo není z toho vyloučen. My mm, všichni se modlíme za ty osoby, třeba na osobě na moři, kteří umírají, ale mm, požadavky bezpečnosti e, e, konkrétní země přece nemohou být kvůli tomu oklešťovány. E, často se použila slovo imigrant, příliš často, ale nikdy jste nepoužila slovo legálnost, zákonnost, zákonný imigrant. Je třeba i zlepšit politiky přijímání těchto přistěhovalců, ale to neznamená je regularizovat přece. Neznamená to ani, jak si být méně bdělí, snížit tlačku bdělosti. A již jsme eh, od kolegy to slyšeli, ale já to chci zopakovat. Před dvěma roky v tomto parlamentu Itálie byla sama Eh, která řešila problém eh, těch bárek, které přijíždějí, připlovají na Lampedusu. Lampedusa to je vlastně takový přívěšek k Itálii, ale není to evropské pobřeží, tak se to nepovažuje za evropské středozemní pobřeží. Je takový přívažek pouze k Itálii. A já jsem to možná nepochopila a eh, zde vy jste dnes ale říkala, bezpečnost, dát bezpečnost na první eh, místo při řešení imigrace, tak to by znamenalo, že eh, by eh, se to nemělo takto řešit, že prioritou nebo na předním místě by měla být ta inkluze a ta osoba toho přistěhovalce. Ale já to nechápu, jak vy jako ministrině chcete to sladit tedy. Hm, Eh, sladit eh, eh, toto všechno s tím, s tou legálností, protože přece tady především nám musí ležet na srdci legalita, legálnost. Pan Borgecio, děkuji paní ministrině. Vy jste nám předložila velice hezký, významný plán. A teď jde o to realizovat toto naší země, zemi. Ještě se to nepodařilo a celé řadě dalších zemí se nepodařilo realizovat své integrační plány. No já vám přeji hodně štěstí, to by bylo velice dobré eh, realizovat ty vaše plány. Z tohoto pohledu nikdo, eh, jako my tedy a naše eh, samozřejmě Eh, eh, politická strana, tak my máme určité pochybnosti o té cestě, ne o těch cílech, ale o té cestě. Eh, já mm, třeba Eh, si, já eh, si myslím, že bychom se měli na to eh, podívat realisticky. A mm, vím, že vy jste byla sama předmětem určitých útoků a vy jste se k tomu postavila velice velkoryse. Vy jste hovořila o těch ne- nezákonných přistěhovalcích. Ano, to je pravda. Řada lidí do naší země se nedostane přes evropské země, ale ne proto, aby hledali u nás tady práci, nebo aby e, řešili tedy problém s hladomorem a podobně, ale aby páchali trestnou činnost. A to nejenom z Afriky, ale i odinut. A jak my, tedy, jak je nazveme, jak se k ním postavíme, e, pošleme je zpátky do země e, původu. A za druhé, a i papež hovořil o mm, té mezinárodní trestné činnosti, o těch, kteří zneužívají je. A já souhlasím, ano. Je to eh, tedy eh, samozřejmě zločin na lidstvu eh, vykořišťovat nebo zneužívat tyto lidi. Já mám před očima tedy 15-letou dívku například, kterou tedy někdo tajně Eh, dovezl do eh, mého městečka a eh, tam to obyvatelstvo se postavilo rasisticky a museli intervenovat úřady. A potom je zde řada organizací, třeba u nás v mé zemi, kteří říkají, že pomáhají, ale co? Vydělávají na to. Oni nepomáhají, oni vydělávají na té pomoci. A vy jako ministrině, vy byste měla eh, eh, tyto špinavé praktiky eh, osvět, nějakým tím způsobem tedy detekovat a řešit paní Mecola. Děkuji, já jsem velice ráda, že jste přišla k nám do výboru a když papež Eh, navštívil Lampedusu, tak on řekl, zapomněli jsme plakat. A já eh, doufám, že otevřel tím oči celé, evropský, celé evropské úrovni, protože eh, to, umr, to, to utrpení lidí, kteří plují na těch bárkách po moři, to nemůžeme ignorovat a je třeba respektovat jejich lidská práva. Ale další téma je téma solidarity. A to je téma, které je eh, eh, jaksi prioritní na Malče, je to téma, které eh, je tématem pro každodenní úvahy našich politiků a my máme pocit, že jsme v tom sami jako Malty. Máme zde ten celý balíček, asilový balíček, který byl přijat minulý měsíc, jak řekl kolega, problémy, které jsme měli s dublinským nařízením, ty pořád ještě přetrvávají a máme pocit, že i když parlament Eh, tedy Evropský parlament eh, eh, vyjadřoval velkou solidaritu se zeměmi jako Malta, tak bohužel to přemysťování jinam, tedy těchto přistěhovalců, zatím se nekoná. A já bych chtěla říct, je to velice těžké pro nás vysvětlovat doma našim lidem, že od okamžiku, kdy jsme vstoupili do EU, tak nás nikdo neposlouchá a je těžké u nás doma vysvětlovat, že především jsou to vlády jiných členských států, které nechtějí nám pomoci v tom, co pro, podle nás je evropský problém, tudíž potřebuje evropské řešení. Děkuji, pane předsedající Já chci poděkovat eh, paní ministryni že hm, děkuji, že přijela a že děkuji za to, co dělá a jak to dělá v naší zemi. Já bych si dovolila takovou úvahu, není to otázka. Vy jste hodně hovořila, a tady se hodně hovořilo o problémech přistěhovalectví. Já tu koncepci chci, chci obrátit trochu.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 zdůraznit jinou věc. Hodně se zde hovořilo o návštěvě papeže i kritickým způsobem. No, papež eh, je tedy eh, hlavní představitel církve a vyjadřuje vlastní koncepce na základě vlastního přesvědčení a církve, kterou zastupuje. On hovořil hodně o solidaritě, ale eh, solidarita to není pouze koncepce církve a papeže, to je koncepce celé Evropské unie, protože přece Evropská unie se zakládá na solidaritě. A co to znamená být solidární? solidární. Znamená to, že pokud nalezneme osobu, která se topí na moři, eh, tak nebudeme přece nejprve kontrolovat pas, eh, zdali, eh, jak si je to cestovatel zákonný nebo nezákonný. Ale možná ty osoby, které se dostávají na naše území, tak asi nutně e, e, je, není možné hned je považovat za delinkventy a tak k něm přistupovat a hned je e, zavřít do těch detenčních center. Přece to nemá žádný zákonný důvod. Lampedusa. Zde je třeba si položit otázku, protože dnes se reaguje úplně jinak, než se reagovalo v minulosti, když eh, eh, v podstatě Lampedusa byla zaplavena tím obrovským počtem lidí a muselo se reagovat, protože tam prostě nebyl olo místo, nebyl prostor. Ale dnes eh, pořád ještě přijíždějí jedna bárka za druhou a mm, mm, Lampedusa již ale eh, není mm, v tom eh, sama, protože eh, zde ty problémy se začaly řešit. My minulý rok s výborem Libe jsme byli na Lampeduze, my jsme navštívili, navštívili i další různá centra, ty tábory mm, pro uprchlíky a mm, povšimli jsme si toho, že tyto osoby Eh, když se dostanou do Itálie, tak v podstatě jsou pouze takovým číslem, ale přece eh, oni <clears throat> by chtěli třeba někam odjet, ale nemají vůbec možnost. No, mm, my eh, přece jsme my, kteří hovoříme o pravidlech, ale mm, mm, a vytváříme pravidla, takže Evropa tedy má svoje povinnosti, má svoje povinnosti vůči E, Itálie vůči těmto přistěhovalcům. E, e- Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, realita v zemi, jako je Belgie, ukazuje, že integrace často eh, eh, dělá takovou chybu, že se tady využívají principy, které nejsou v souladu eh, s evropskými zásadami evropského práva. Často se vlády dívají stranou, když se do Evropy zavádějí struktury šarii, anebo když dochází k ženské, když se provozuje ženská obřízka nebo poligamie. Vlády jsou příliš laxní, Eh, když eh, mají chránit základní eh, evropské principy, rovný přístup, rovnost žen a mužů, svoboda vyznání Eh, vy jste mluvila o povinnostech. Považujete za povinnost imigranta, aby eh, si osvojil základní eh, evropské principy? Není to v zájmu společnosti, která toho člověka přijímá a není to v zájmu těch imigrantů? A další téma, rozsah migračních toků v Evropě. V takovém městě, jako je Brusel, jsou čtvrti, kde většina obyvatelstva Eh, pochází z třetích zemí, tedy eh, ze zemí mimo Evropu. A v těchto společenstvích, v těchto čtvrtích jsou velké problémy a do dneška eh, vidíme, že společnost má tendence tyto problémy bagatelizovat. Je důležité, že masová imigrace do Evropy Mm, musí být omezena, pokud chceme vyřešit problémy integrace. 26 eh, milionů osob v Evropě je nezaměstnaných. Eh, a když politika si za cíl vezme imig- eh, zabránění imigraci eh, nebo zabránit osobám, aby eh, se stěhovali do Evropské unie nebo do Evropy, když stejně nemají šanci nalézt zde práci, když potom jsou závislé na sociálních systémech zemí. Není mm, toto, je toto správné? Děkuji a nyní paní ministrině, to byla velice zajímavá rozprava po vašem úvodu a e, e, takže e, já bych velice rád, abyste stručně zareagovala na všechny otázky. Nemáme moc času. Ještě jednou děkuji, že jste přijela a že jste byla ochotná podniknout tuto výměnu názoru. Máte slovo. Ano, děkuji, děkuji, děkuji za tuto rozpravu velice živou, eh, která určitě eh, eh, která ukazuje, že v politice je hodně i vášní, nadšení. Takže hm, Hodně otázek se týkalo toho, jak je možné mít nějakou integraci osob, které v podstatě se narodí hm, na území sice ale nejsou schopni se integrovat, ani oni ne, kteří se tam narodili. Zde mm, mm, dovolte, abych i mm, se zamyslela nad rolí eh, orgánů, tedy ústředních i eh, obecních nebo regionálních. A eh, často oni mají tedy migrační tedy plány a na to i rozpočty, ale ne všude stejné a je třeba tedy, aby se eh, snažili tedy eh, řešit mm, migrační problém tímto způsobem. A potom je tady ještě jiná část, ta se právě týká usazování eh, na daném území, skutečné reálné integrace. Zde je třeba se podívat na politiku, kterou má daná země, třeba politika bydlení. Já si myslím, že hm, co je velice důležité, je mít politiku bydlení. To znamená, abychom i měli tu politiku vlastně e, e, míchání té populace, e, aby se ta populace promíchala, abychom nevytvářeli geta mm, mm, těchto osob, aby se tedy ty osoby neuzavřely do své komunity a tam potom je to těžké vůbec, aby opustili ten začarovaný kruh, do kterého se dostali. Takže to je jeden z velkých problémů. A mm, potom co se týká především těch starších generací, které žijí v těch getech a v podstatě nemají žádné kontakty s jinými osobami a um, velice eh, často eh, potom mm, mm, eh, tam v těch eh, eh, getech které vlastně jsou ponecháni osudu. Takže to je taková politika koncentrace těchto osob eh, v jejich komunitách, a, ale je třeba to nahradit politikou integrace, respektive jaksi promíchání těch různých komunit. A potom kultura a školství. Já jsem hodně hovořila o školách, vzdělávání. Politika integrace by měla začít e, ve školních lavicích. Je třeba tam začít s integrací uvnitř škol a je to přece imigrace je téma tra- e, průřezové, to se netýká pouze jednoho konkrétního sektoru, ale týká se to různých sektorů od školy e, přes zdravotnictví, k sociální sféře a je třeba eh, v rámci školy eh, i eh, vštěpovat žákům kulturu rovnosti, rovnosti práv. A je třeba, aby žáci měli možnost studovat historii jiných osob, jiných tedy národností. Toto by pomohlo podle mě i usnadnilo lepší komunikaci a navazování přátelství ve školním prostředí i používat politiky jako volnočasové politiky, sport například. To je také velice dobrý integrační faktor, který lidi spojuje, mladé lidi spojuje, spojuje. Hodně investovat do mladých a do dětí a snažit se, aby se integrovali od raného věku. Když se hovoří o integraci, tak je třeba vzít do úvahy různé sektory, různé faktory, a e, dát je společně na stůl. Dnes e, se e, k tématu integrace často přistupuje jako k tématu separátnímu, aparte. Ne, to je v podstatě téma, které musí být průřezové, musí procházet všemi našimi politikami, všemi rezorty. Téma integrace a komunit, které se nechtějí integrovat, no to je samozřejmě věc, no, eh, která se řeší v různých zemích a v různých zemích mají na to různé politiky. A je třeba se mm, snažit tedy o eh, mm, eh, to, aby tyto osoby mohly participovat na společenském životě, tedy na politice, na ekonomice a mm, na kultuře. Potom zde jsme slyšeli i otázku dublinského nařízení. Dublinské nařízení, já eh, zde hovořím v sídle Evropského parlamentu, kde eh, jste řešili dublinské nařízení. Je pravda, zde máme celou řadu problémů v různých zemích, především na jihu Evropy, mají problém eh, s těmi urgentními situacemi, když se tam dostávají přistěhovalci ale my nemůžeme pouze hovořit o tom, že to je situace aktuální, naléhavá. Když se podíváme na Lampedusu, to již existuje deset let tam a e, tam e, je třeba začít se na ten problém dívat z jiného pohledu, z pohledu prevence, z dlouhodobého pohledu a nemůžeme tedy pouze e, dávat odpovědnost na bedra zemí na jihu. Je třeba, aby celá Evropa nesla odpovědnost. Odpovědnost pro celou Evropu. Zde si myslím, že i vy jste v Evropském parlamentu také na to jste apelovali. Evropa musí být společenstvím, které se bude zabývat všemi body, ne jenom pouze, když je třeba řešit nějaké konkrétní téma. Zde máme celou řadu norem a předpisů, které nejsou ani ratifikovány v různých státech. Evropa musí působit jako eh, společenství, tedy společně, a třeba eh, příští rok v evropských volbách, v příštích letech. Proč tedy neudělat takovou krásnou kampaň mm, a snažit se eh, mm, posilovat eh, to povědomí sounáležitosti s Evropou a proč tedy neříci různým státům, jaká je realita? Co to znamená Evropa? Přece nemůžeme se vždycky probudit, jenom když se něco přihodí. Ne, my musíme eh, se poučit z chyb z minulosti, ale proto, abychom něco z toho eh, vybudovali a abychom se snažili o prevenci. A zde já, eh, já tedy apeluji na vás, na Evropu, protože je třeba si uvědomit, jaké jsou povinnosti, práva povinnosti každé země. Proč některé země neratifikují určité normy? kde tedy je, kam se podělo to společenství? Zde my bychom měli vyslat silný apel eh, a apelovat na pomoc, ale pokud zde nebude mm, ten silný pocit solidarity a společenství, tak já jako ministrině pro integraci, tak potom, eh, potom moje role bude zcela marginální. No, protože e, všichni se musíme snažit o krok vpřed a já tedy na vás apeluji. Vy jste se mě ptali, jaký je můj postoj a já tedy apeluji na vaši odpovědnost e, zde. Další bod, ten se týká e, trestného činu neregulérního nebo nezákonného pobytu přistěhovalce. Je to trestné jednání v Itálii, ano. No, je to trestný čin, který ale již nemá své raison d'être u nás. Já si myslím, že Itálie spolu s Evropou um, se teď nad tím eh, velice pečlivě zamýšlejí a mm, zde tento trestný čin eh, mm, mm, musí být eh, nahlížen jako něco pro, pro boj proti těm pašerákům a je třeba mít ale konkrétní nástroje. A když ty nástroje se přijímají, tak vždycky je třeba se na to pohli, podívat z pohledu toho, zda to může potom fungovat v konkrétní situaci a ne z toho dělat nějakou politickou eh, propagandu. Je třeba eh, si mm, uvědomit, že eh, my politici zastupujeme přece občany a proto se musíme chovat určitým způsobem. To znamená, musíme přijímat nástroje, které budou chránit, budou chránit občany a e, ekonomiku a společnost. A e, vy jste měli tolik, tolik otázek, takže já některé přeskočím asi, nebo spíš se skupím. A poselství papeže Františka. No, taková otázka mě překvapila. Tento bod mě překvapuje. Přece mm, mm, přece samozřejmě eh, politik musí poslouchat eh, poselství a sdělení ze společnosti a musí se snažit to převádět v určité eh, politické projekty a přece do, musíme převést do konkrétních věcí to, co se nedaří. A zde, zde já musím poslouchat, co mi říkají občané. Já přece musím sloužit své zemi a musím e, naslouchat každému. A je to jedno, z jakého náboženství, jaké barvy pleti, z jaké země já musím být schopna naslouchat eh, tomu všemu a říci si, zdali, eh, a říci mně, že já jsem zneužila eh, slova papeže, no to jsem skutečně překvapena. Mně jde o osobu, o problém osoby a on také hovořil o tom, že do centra musíme dát osobu a je třeba si připomenout, že my si pořád připomínáme, že ti, kteří umírají na moři, že to jsou lidi, takže v zájmu naší politiky musí být lidi a člověk a to eh, říká i naše ale italská ústava přece. Já opakuji, je to eh, moje italská ústava, mi ve článku 2 říká, že to je člověk a přece článek 2 to mm, poslanec tady musí znát. Naše ústava hovoří o v centru eh, naší politiky vždycky musí být člověk, takže já se musím tady eh, bránit a proti tomu, že jsem zneužila toto poselství, to je přece velice prapodivné konstatování, poněvadž naše mm, politik, naši politici a naše instituce musí být schopny převádět

které se dostanou do Itálie. A e, šlo o to, že směšujeme nezákonné imigranty a tak dále. No co to znamená tajný přistěhovalec, který se dostává tajně na území? On je to přistěhovalec, který potom bude tedy tajně na území, ale to neznamená, že to je delikvent. Je to osoba, která se dostane na naše území. Možná to může být tedy nějaký delikvent, ale uh, je třeba mm, toto lépe tedy pochopit a oddělit. Potom eh, v mé zemi jsou velice striktní zákony k tomuto. Já jsem eh, ministriní pro integraci Italské republiky a já jsem tady, tedy z titulu eh, mé funkce, a hovořím jako ministrině Eh, pro integraci za Italskou republiku. Takže otázka, která se týkala eh, eh, tedy tomu, tedy co se, ty otázky, které se týkaly tedy kritiky Republiky Kongo, takže a to je tedy na vládu Republiky Kongo a tedy já bych na to zareagovala, tedy že já, ano, mám pas eh, tedy Republiky Kongo, ale já jsem tady z titulu eh, eh, ministrině jmenované ministrní Italské republiky, byla jsem jmenovaná ministrině pro integraci Italské republiky. prosím vás, tady, tady tedy paní ministrině zastupuje Italskou republiku. Já tedy reaguji pouze jako ministrině Italské republiky, takže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 ne, nehovořím zde, na, nebudu reagovat na otázky, eh, které se týkají Demokratické republiky Kongo, takže pokud nějaké máte, tak, je, tak se obraťte s nimi na Demokratickou republiku Kongo. Potom otázka eh, té 15-leté eh, dívky, která tedy podala trestní oznámení na ty tedy pašeráky, kteří vykořišťovali a no, my na to přece máme nástroje, jak proti tomu bojovat, ale třeba je posilovat, to je je pravda. Jsou to slabé nástroje, třeba se snažíte posílit, tak abychom dali větší ochranu těmto osobám a ne, abychom někoho penalizovali, trestali, ne. Zde mm, takováto kritika tam musí být konstruktivní a my musíme se snažit pomoci eh, místním orgánům. Potom ještě další bod, který se týkal osob, které eh, se k nám dostanou a týkalo se to eh, toho, že mají eh, respektovat zákony v Evropě. Já si myslím, že v každé zemi, když se hovoří o občanech, tak je třeba vycházet z premisy, že pro každého občana, já jsem nikdy nedělala žádný rozdíl přece, každý občan tedy eh, má eh, práva a povinnosti. A to je zásadní otázka. A pokud někdo páchá trestnou činnost, tak na to existuje eh, zákon. Pokud někdo se dopustí násilné trestné činnosti, pokud někdo mm, tak mm, něco spáchá, tak to, na to existují předpisy. Eh, samozřejmě ani násilí nemá barvu pleti, nepatří do nějakého etnika, komunity, ale eh, když se někdo dopustí násilné trestné činnosti, tak eh, je třeba hledat příčinu té trestné činnosti a ne se snažit to nějak nálepkovat, že to je atribut nějakého etnika. Ne když nějaká osoba spáchá tedy trestný čin, tak nelze to nalepkovat, takže je to kvůli tomu, že z nějaké komunity, z nějakého okruhu lidí. Já asi nejsem schopna reagovat na všechny otázky, možná jsem vynechala některé zásadní body, tak pokud ano, tak jsem vám k dispozici. Děkuji paní ministrině Kenge za velice eh, vášnivé odpovědi, eh, zapalené odpovědi, takže děkuji ještě jednou, že jste přišla a děkuji za tuto rozpravu, děkujeme za vaši odvahu a angažovanost. E, pokud dobře, věrně interpretuji zde jednomyslný pocit výboru Libe, tak já anticipuji, že to asi není naposledy, kdy vás jsme pozvali na tento výbor a určitě a skutečně vám přejeme e, hodně úspěchu při řešení problému e, integrace jakožto ministrině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 No. Není. Se rozloučíme s paní ministriní a s jejím týmem. Evidentně to byl skutečně velmi ožehavý bod na dnešním pořadu jednání. Prosím, ti z vás, kdo odchází, odcházejte v tichosti. Reckon with the fact that point number S politováním konstatuji, že bod číslo 25 byl zkrácen intenzitou této rozpravy. Následující bod se týká ochrany fyzických eh, osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Je to balíček ochrany údajů. Filip Albrecht je naším navrhovatelem pan Dimitrios Druces pro, pro nařízení tedy a Dimitrios Druces pro směrnici. Toto je nesmírně relevantní záležitost, kterou ovšem budeme zpracovávat ve zkrácené podobě, protože ještě nás čeká společná schůze s Devem. která byla naplánována na poslední hodinu, nebo od 45. A v této souvislosti bychom neměli nechat kolegy čekat za dveřmi. Takže využijeme ten čas, který teď máme, maximálně úsporně. A bez dalších okolků dejme slovo zpravodajům. Pak dáme slovo ostatním a chvilku je komisi a radě. Pan Albrecht má slovo. Thank you very much, chair. Děkuji vám. Ano, je to opravdu zklamání, že máme tak málo času. Už půl hodina byla málo. Pokusím se vyjádřit velmi stručně. Stručná aktualizace současného stavu. Pak bychom si měli vymezit čas pro výměnu názorů, aby jsme měli aspoň trochu možnost se vyjádřit i k obsahu. Ale teď už to v podstatě možná nebude. Pokud jde o postup, postupujeme vypracovávání kompromisů, ale stále ještě je to trochu výzva s tolika pozměňovacími návrhy. Museli jsme již odložit naše hlasování v Libem. Snad budeme hlasovat nejpozději v říjnu. Čeká nás další rada také v říjnu. Redesnet ehm, by měla mít v říjnu už ehm, společný postoj, s kterým pak bude moci jít na jednání, trialog mezi parlamentem a radou. Můj dojem je takový, když se dívám na ty kompromisy a na dobrou práci jirského předsednictví, tak už nejsme tak daleko od cíle. A náš obecný postup je stále stejný. Chceme harmonizovat pravidla na základě nařízení 495. Přitom se musíme poprat s některými výzvami vyplývající z digitalizace, rozsáhlého užívání nakládání s osobními údaji, což je výzva také pro spotřebitele a občany i pro zpracovatele údajů musíme tu slaďovat všechny tyto aspekty, tyto zájmy. A já nemohu než konstatovat, že spolupráce se stínovými zpravodaji je velmi dobrá. Jsme schopni se víceméně dohodnout. Také je důležité, abychom občanům ukázali, že my ve Evropském parlamentu Stále ještě chceme dát občanům jednotný rámec pro ochranu údajů. A já se na to budu těšit. Ehm, doufám, že i vy vnesete další důvěru do práce stínových zpravodajů a zpravodajů. Potřebujeme víc času, ale jedna věc je jistá. Z toho, co děláme, musí vzejít kvalitní eh, výstup a v konečném důsledku pak chci mít jistotu, že se skutečně dobereme závěru, že se dobereme všeobecné dohody v září či v říjnu, abychom mohli zahájit jednání s radou. To je z mé strany zatím vše. Děkuji. Děkuji, pane Albrecht. Omlouváme se za ten časový tlak ale děkujeme za vaši schopnost to schrnout. A nyní pan Drucas. Já se budu řídit příkladem pana Albrechta a k procesním otázkám nebudu říkat nic, protože tam budeme vycházet z toho, co už řekl můj předřečník. Nařícení a směrnice je balíček. K tomu ještě řeknu něco úplně na závěr. Ale pokud jde o Aktuální stav. Práce na směrnici. Můžeme říci, že jsme již v trochu příjemnější situaci u směrnice než, než v případě nařízení. Tam ta pracovní zátěž není tak značná. Vynikající spolupráce se stínovými zpravodaji. Chci poděkovat všem kolegům za velmi otevřený přístup a dobrou spolupráci. Za druhé, s naším prácí a úsilí o nalezení kompromisních návrhů se nám daří velmi dobře. V podstatě jsme takřka skončili, protože u směrnice máme dvě různé kategorie článků, kterým, kterými se zabýváme. Vzpomínáte si na předchozí diskuze, kdy se říkalo, že cílem směrnice je dosáhnout maximální harmonizace znění s tím nařízením. Proto je tam mnoho článků, které znějí podobně jako v nařízení, ale teď čekáme, jak to dopadne v nařízení, a pak je převezmeme do směrnice. U některých dalších zbývajících článků mohu říci, že jsme už prakticky to dotáhli do konce. Na začátku září nás čeká možná ještě pár dalších dodatečných zasedání stínových zpravodajů a budeme moci práci na směrnici dokončit. Pane předsedo, dovolte mi, abych eh, na závěr něco řekl k tomu přístupu jednotného balíčku. Argumentaci velmi dobře znáte. Nacházíme se teď v nové eh, fázi, v nové éře které skoro můžeme říkat eh, éra po prismu. Je to jakési probuzení veřejného mínění, lidé jsou náhle mnohem citlivější a my jako parlament máme povinnost brát tyto obavy vážně v naší práci. To znamená, že musíme urychlit naši práci. Souhlasím s tím, co řekl Jan Albrecht na toto téma. Ohledně směrnice mi dovolte zopakovat ještě jednou, že jakožto Evropský parlament musíme trvat na tom přístupu balíčku soukromý sektor. K tomu musíme přistupovat stejně jako k veřejnému, proto je ten balíček tak důležitý. Každopádně vyzývám všechny kolegy, všechny skupiny, aby tento přístup neopouštěli, aby respektovali původní pozici Evropského parlamentu. Chci vám všem říci, že my jakožto Evropský parlament si přejeme jednotný legislativní akt, který pokryje všechny oblasti. Dovolte nám dostat našemu závazku a neopouštět ten balíčkový přístup. Doufám, že všichni se budou tímto, touto výzvou řídit a nyní stínoví zpravodajové. Vielen Dank. Pan Fos, děkuji. Já doufám, že se mi podaří být stručný, protože jsme pod časovým tlakem. Chci poděkovat oběma zpravodajům za práci, kterou odvedli. Eh, teď procházíme velmi intenzivním obdobím v této souvislosti a před prázdninami eh, už jsme také unavení. Já doufám, že nebo počítám s tím, že v říjnu budeme moci hlasovat. Eh, nepředpokládám, že až se vrátíme v září z letních prázdnin, takže ty otevřené otázky, které musíme ještě uzavřít, že budou vyřešeny. Eh, já se budu snažit, abychom to ale zvládli do října a eh, doufám, že se na tom shodnu i s oběma zpravodaji. Obsahově teď k tomu nebudu říkat vlastně vůbec nic, protože prostě není čas na to, abychom o tom diskutovali, takže si myslím, že je rozumnější říci, eh, do října si na to uděláme čas, abych, tak, abychom to téma dotáhli opravdu do konce. To, co říkal eh, Dimitros právě v souvislosti se směrnicí, eh, tam bychom se měli zamyslet nad tím, zdali, bychom, zdali tam jsme na správné cestě, anebo zdali bychom se neměli tou tématikou zabývat nějak rozsáhleji, což samozřejmě zase do října nestihneme, ale obecně možná celý tento balíček eh, je tím správným směrem a eh, snad eh, tedy budeme o něm opravdu moci v říjnu hlasovat. Děkuji. Thank you very much, Chair. Děkuji, pane předsedo. No takže za skupinou ALDE mohu říci, že naprosto trváme na vysoké úrovni, pokud jde o ochranu Eh, údajů, ale tak, aby to byla legislativa, s kterou se dá pracovat, aby byla praktická. Platí to přímo, je to nařízení. Takže bychom skutečně se vzdávali našich povinností, kdybychom nezajistili, aby dohodnuté znění bylo zároveň kvalitní a zároveň srozumitelné ve svém významu. A já vůbec nehodlám omlouvat za to, že jsem od začátku, kdy jsem se stala eh, za těžkých okolností pro ALDE v důsledku eh, nehody pana Alvara, kdy jsem se stala stínovou zpravodajkou, že jsem se snažila od začátku do té věci šťourat a neustále zjišťovat, jak je skutečný smysl jak eh, slov znění komise, tak i některých pozměňovacích návrhů ze strany zpravodaje i dalších. Jsem ráda, že zpravodaj akceptoval některé návrhy, navrhované změny ze strany ALDE a uznal tedy, že se tím věci zjasňují. Já chci mít maximálně dobrý pracovní vztah s celým týmem. Myslím si, že ta práce mohla být nastavena trošku jiným způsobem ale není možné přepisovat historii. Janovi bych řekla jenom jen toto. Nejsem si úplně jistá, jestli můžeme skutečně získat konsenzus. To totiž může znamenat nejnižší společný jmenovatel místo nejvyššího. A v některých oblastech takový takzvaný konsenzus pak neznamená nejlepší výsledek. V případě textu něž, v něž chtějí mít občané i podniky důvěru. A nechtějí, eh, aby museli mít po ruce eh, celé právnické týmy, aby to pochopili. A ještě než vypukl skandál s Prism a Tempura, tak jsme věděli do značné míry, co se děje. A dlužíme našim občanům, abychom opravdu udělali maximum v novém začlenění některých doložek, které samozřejmě ještě nebudou úplně zázračným řešením, ale abychom mohli um, aspoň částečně to ošetřit nařízením, částečně směrnicí a částečně prostřednictvím politické, politické a diplomatické práce. Já jsem připravena přispět svým dílem k vypracování textu, na který budeme pak všichni moci být hrdí a který by byl praktický a proveditelný i v praxi. Paní Hens. Thank you very much. <laughs> um, ja, vielleicht drei Dinge. Tři věci. Jednak eh, obrovské poděkování zpravodajům. Byl to eh, neuvěřitelný kus práce, který odvedli za poslední eh, tři roky. Diskutovali jsme o kompromisních návrzích a samozřejmě je třeba říci, že když vidíme ta obrovská očekávání, kterým jsme vystaveni, protože od nás se očekává, že to dotáhneme dokonce ještě během tohoto legislativního období, tak musíme Eh, mluvit také o tom, jaký máme čas. A my teď nemůžeme jaksi dohnat všechno, co jsme zatím nestihli, protože čas eh, nás tlačí. A my eh, debatujeme a debatujeme, čas běží a debatujeme o něčem, co jsme, o čem jsme měli mluvit již dříve v průběhu roku. Ale o tom mluvit nechci. Já chci říci, že máme odpovědnost nejen za kvalitu, ale také za dodržení určitého času. Uh, Eh, to je eh, a další věc, to je mm, otázka eh, balíčkového přístupu. To byl také velký boj a ten nej, ta největší bitva je ještě před námi, předpokládám. Já si myslím, že je dobré postupovat takto eh, koordinovaně. Některé věci jsou tam ještě nedořešené, ale to se dá zvládnout. A třetí věc, to je moje přání. Eh, je to velmi specifická záležitost, specifické téma, o kterém mluvíme už celá, celá léta. Já bych si přála, abychom eh, ve výboru Mm, si udělali hodinku, dvě hodinky na to, abychom ten produkt, který eh, máme před sebou v podobě kompromisních návrhů, abychom si vzájemně vysvětlili, abychom o tom nerozhodovali jenom v úzkém kruhu, ale abychom komunikovali navenek vlastně to, k čemu jsme došli za poslední roky. To bych si přála, aby ehm, vlastně bylo mm, více pochopeno to, o čem rozhodujeme tady v parlamentu. Na to potřebujeme více času i tady ve výboru výboru. Děkuji. Hauser. Děkuji, pan Weidenhauser. Bez mikrofonu. Děkuji, já budu také stručný. Je velice důležité, aby ta práce byla dokončena opravdu eh, svižně, eh, v čase a ve formě, které jsou zapotřebí. Protože právě v tomto těžkém období v souvislosti s prismem je od nás očekáváno, že my jakožto eh, Evropané budeme opravdu akceschopní a ten balíček pro ochranu osobních údajů je velkou šancí, abychom svou akceschopnost dokázali. Je důležité, aby ten článek 42 původní verze komise byl opět zařazen do tohoto balíčku a protože tak zareagujeme na e, situaci, jakou máme teď pan Van de Kapp. No, děkuji, pane předsedo. Já jsem naprosto přesvědčen, že pan Albrecht a jeho tým stínových zpravodajů usilovně pracují na tom, aby se dobrali kompromisu. Ale jako až to řádný člen tohoto výboru mám trošku pocit nedočkavosti kdy se dostaví, kdy budeme mít výsledek. Hlasování ve výboru má být v říjnu. Je to zaručeno, Žane Filipe? Tento okamžik. Protože jakožto členové INTA chceme, eh, chce, eh, tedy výboru pro vnitřní trh, chceme, eh, IMCO, chceme skutečně mít jasný přístup. A pokud nebude mít rada dostatečnou rychlost, tak se to protáhne až do doby po volbách. A to by byla velmi špatná, velmi špatný výsledek. Incidenty jako prism nám dávají novou práci. Ale pokud to všechno přesuneme do dalšího volebního období, tak to nikdy neskončí. Nikdy se tam nedostaneme. Takže prosím výsledky, prosím abyste trošku přidali na rychlosti. Ano, to bylo jasné, pane Vanekan. Nyní prosím, Romero. Děkuji, pane předsedo. Já jsem říkala, že ano, německé volby mají určitě vliv, ale chtěla bych se zeptat rady. Tady ve svém vstupu, protože litevské předsednictví dnes řeklo, že jako jeden balíček eh, bude eh, řešit eh, ochranu údajů, tedy směrnici i nařízení dohromady jako balíček. A samozřejmě ono to bylo zablokováno v radě a my se ptáme, jaký problém ve finále existuje hm, hm, s tím začlenit i veřejný sektor do tohoto tématu. Já nevím přesně, Eh, eh, Sara Latford hovořila o eh, tom a pan Alvaro byl jeden z největších obhájců tohoto tématu. A jak se tedy to téma vyřeší? A to se netýká pouze tématu nařízení, které řeší extrateritorialitu a zde hm, skutečně pokud půjdeme tou cestou, tak to bude dobrá cesta. Ale teď s programem PRISM také máme zde velký problém s extrateritorialitou, protože mm, pro naše údaje sice máme, eh, tedy pro naše, naše údaje, na které nemáme evropskou směrnici, tak eh, nejsou bezpečné. Takže jak, co se to potom, co se stane s extrateritorialitou? Máme zde některé americké eh, zákony jako Patriot Act a v podstatě to jsou tedy eh, eh, zákony třeba o eh, odposleších bez soudního příkazu o, a my jako evropští poslanci s tím máme problém a Eh, ten balíček o ochraně údajů eh, se musí řešit a komise nám to musí vysvětlit, protože my zde ne, my mm, máme zde eh, tedy tento velký problém. Way behind. Já se mluvám, že jsme se tak opozdili v našem jednání, ale jasné, že musíme to udržet v běhu, jistě tohle není úplný konec hned po letní pauze. Eh, budeme zpátky, budeme řešit tuto věc, která je opravdu velmi významným tématem. že na nás tlačí čas, ale dám ještě minutu komisi, než dáme slovo znovu zpravodajům. Komise by se chtěla ještě na minutku vyjádřit, ale prosím, ne déle. Rada a komise. Ano, chápu. Za komisi chci říct, že vítáme usilovnou práci v Evropskému parlamentu. A sami zdůrazňujeme nutnost rychlého přijetí tohoto balíčku. Vítáme tento přístup založený na eh, tedy podobě balíčku obou těchto nástrojů a doufám, že se tak stane ještě za toto legislativní období. To bylo krátké, ne? Rada, děkuji. Jak eh, bylo zmíněno naším ministrem tento balíček bude jednou z priorit litevského předsednictví. Budeme na tom opravdu z plných sil pracovat a budeme usilovat o dosažení maximální dohody v radě a budeme se držet toho přístupu balíčku. Diskuze o směrnici budou probíhat paralelně s diskuzemi o nařízení. A k tomu, na co se ptala paní Romero López, zatím tady není, eh, nebylo přijeto žádné rozhodnutí rozsahu působnosti těch to nástrojů. A pokud jde o, jsou tu určité otázky praktické uplatnitelnosti, ale o tom se bude hovořit ještě dále. Zatím eh, nepadlo žádné rozhodnutí něco vyloučit z rozsahu působnosti. A nyní znovu zpravodajové. Hned eh, po jarních prázdninách uděláme takový reset ale teď nás čeká společné zasedání Libe Deve, které už mělo začít před 15 minutami. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji kolegové, děkuji zejména stínovým zpravodajům, jimž uh, leží na bedrech taky velká část této práce. V, určitou, v určitý okamžik té eh, práce člověk asi pochopí, jak je to složité se scházet. Někteří si stěžovali, že těch setkání bylo příliš mnoho. Musí to být prakticky proveditelné pro všechny kolegy a sekretariát, protože všichni eh, jsme zaneprázdněni, eh, pokud jde o ten eh, konsensuální přístup, tak souhlasím s tím, že nakonec nebudou všichni spokojeni. To je u takového nařízení, které se bezprostředně dotýká tolika různých oblastí, jasné. Není možné se zavděčit nakonec všem, musíme být pragmatičtí, hledat společné řešení. Jde o to mít jednotný společný standard. A my jsme rozhodli v tomto parlamentu eh, víceméně na základě konsenzu, to byla ta čtvrtá zpráva, že chce mít jednotný standard který bude začínat s, s úrovně ochrany ve směrnici 95. A když se pak podíváte na některé vaše vlastní pozměňovací návrhy, vidíte, že hodně z nich je pod úrovní ochrany z roku 95. Proto si uvědomme, že musíme se nějak držet eh, v maržích toho, na čem jsme se dohodli, abychom se dostali k pragmatickému řešení. Musíme trošku slevit z našich pozic, postojů já vás mohu ujistit o tom, že mé návrhy se snažili vyhovět maximu různých výhrad, ale v, ně, v konečném důsledku, jak Sarah Latford řekla, ne úplně všem budu moci vyhovět, protože jedině tak eh, můžeme získat výsledek, který pak eh, bude přijat větší většinou než jenom 51%, protože to myslím, že by nebylo pro tak důležitou otázku příliš dobré. Občané od nás čekají jednotu, zejména při ne- v našem jednání s radou. Byl by to také přístup inteligentnější. Děkuji. Závěrem, jen abych řekl něco na závěr před eh, letní pauzou. Chci poděkovat všem spolupracovníkům, sekretariátu, politickým skupinám za mnoho hodin usilovné práce. Velké díky vám všem. Děkuji vám. Děkuji za spolupráci. Víme, jaká je situace. Zásadní téma, které musíme udržet při životě, ale teď Eh, nás čeká další fáze, protože někteří odcházejí, někteří přicházejí, takže prosím v tichosti. Kolegové, děkuji za vaši trpělivost za spolupráci. Čeká nás poslední bod. Omlouvám se vysloveně eh, poslancům výboru DV za tuto prodloužení to, tedy odložení této, spoždění této poslední části. Čekali, nechali jsme vám, vás čekat. Eh, měli jsme tady řadu ministrů. Děkujeme za vaši schovývavost. Omlouváme se. A přejdeme rovnou k věci. To znamená, že se chceme poučit o sdělení komise, eh, který má maximalizovat rozvojový dopad migrace. Máme tu pana Roba Robsenberga z DG Home. Vítejte. A představitel DG Devko, paní Ellen Burgat. Dáme také slovo Bernu Hemingwayovi, který je regionálním ředitelem IOM v Bruselu v rámci výměny názoru. A pak dám příležitost eh, také poslancům a poslankyním. Jako první dostane slovo Korina Krecu, která je místo, pře, místo pře, DV, prosím. Děkuji. Děkuji. Myslím si, že tato výměna názorů je nesmírně důležitá pro příspěvek Evropské unie v rámci dialogu na vysoké úrovni o mezinárodní migraci, která je plánovaná na říjen 2013 v OSN. Řešíme důležité téma, zejména v této době stability. Hospodářská krize, klimatické změny, dramaticky vysoká nezaměstnanost, absence práva moci si zvolit eh, svoji komun- u některých komunit, to vedlo k velkým problémům a stávkám a nepokojům v celém světě migrace není jenom volbou větší prosperity, ale je to také v některých případech určitým řešením eh, v, v naději na nalezení důstojných pracovních podmínek. Pak jsou tady také sociální a demografické výzvy, kdy roste počet závislých osob. Migrace však není jedinou odpovědí, ale musí být součástí společného řešení. A legální migrace má přínosy jak pro zemi původu, tak i pro eh, cílovou zemi v podobě zasílání remitenčních pladeb, které jsou důležitým zdrojem financí a plní některé mezery ve finanční, v sociálním sektoru a také při dosahování cílů tisíciletí. Eh, přistěhovalci mohou vnášet nový eh, hospodářský dynamismus, mohou přispívat k tvorbě pracovních míst. Ovšem, aby se tak stalo, je v zájmu Evropské unie eh, zvyšovat roli, kterou migraci plní. Byla jsem skutečně ráda, že Evropská komise má stejný přístup k této záležitosti. Obzvlášť jsem si cenila odkazu na ženy, děti a politiku potírání obchodu s lidskými bytostmi. A ještě chci potrhnout tři důležité oblasti, na které bychom měli napřít úsilí z perspektivy DEVE. Takže mm, zapracování eh, do těchto eh, záležitostí do budoucí agendy, dále přihlédnutí k novým vzorcům globální chudoby. Toto je klíčová otázka odpovědnosti pro celé období po roku 2013. Rozhodovací procesy napříč všemi oblastmi na severu i na jihu musí reagovat na aspirace nejchudších osob a nesmí poškozovat lidská práva a rozvojové perspektivy. Vztahy mezi migrací a rozvojem by měly být zohledněny v agendě po roce 2015 populační dynamika období po 2015 a mezinárodní konference o populaci a demografii po roce 2014 v rámci příslušné revize jsou dobrou příležitostí řešit výzvy a příležitosti, které migrace představuje pro rozvoj, včetně vazeb na eh, nový rozvoj, tedy na eh, vývoj v rozvojových zemích. Máme posílit, musíme posílit pozitivní aspekty migrací jich-jich, takzvaná migrace jich-jich. Tam jsou stále ještě problémy, kterým příliš nerozumíme, protože data jsou zatím nekompletní a nespolehlivá. Data naznačují, že to představuje 47% veškeré migrace která má svůj původ v jižních zemích. Toto musíme tedy rozšířit z těch tradičních typů migrace, rozšířit ten kontext jich, jich, abychom usnadňovali tok remitencí i mezi jižními a jižními zeměmi, tam, kde je to možné, protože tam ty náklady pak jsou ještě větší než v případě remitencí ze severu na jih, protože tam je velká konkurence, takže eh, dochází k lokálnímu finančnímu rozvoji, a, ale v opačném případě jsou ty poplatky eh, skutečně příliš vysoké. Naše rozvojová politika nesmí být podkopávána, ale musí být podporována dalšími politikami. Podle Eurostatu Euros, Evropská unie eh, na, zatím hostí asi 32 milionů migrantů na jižních hranicích. Musíme tudíž posílit dodržování důstojnosti všech těchto přistěhovalců, kteří mohou přispět ke splnění potřeb pracovního trhu. Musíme usnadnit přijetí vysoce kvalifikovaných pracovníků v, případě, tam v případech, kde je proto potřeba. Musíme zvýšit uznávání profesních kvalifikací získaných mimo Evropskou unii. Doufám, že se nám podaří e, najít nejlepší opatření na podporu migrantů, a to ve spolupráci s Evropskou komisí a se všemi relevantními mezinárodními orgány. Madame Kretu, now we proceed right away with the commission's... Děkuji paní Kretu a teď zástupce komise DG Home, pan Rothberg. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, paní spolupředsedkyni, která eh, zmínila celou řadu témat, která nás také inspirovala pro toto sdělení, které bylo přijato před šesti týdny. Bylo společně připraveno DG Home a DG Devco a společně přijato a takto i prezentováno panem komisařem Pibalksem a paní komisařkou Malstremovou. Cílem. Cíle jsou dva. dva. Za prvé připravit pozici pro EU a pro členské státy EU Mm, eh, ve světle říjnového eh, dialogu na vysoké úrovni v New Yorku, protože tam chceme mluvit jedním hlasem. Chceme pomoci nám samotným i členským státům v, to, v tomto. To je jasný záměr a to se odráží i ve struktuře sdělení. V podstatě respektujeme stejnou strukturu jako témata kulatého stolu v New Yorku. Potom druhý cíl sdělení a e, to je v sekci 6. Tam se díváme trochu za rámec toho kulatého stolu, za New York, co bude poté a co budeme dělat my e, ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, tak abychom lépe integrovali cíle, migrační cíle, a abychom k tomuto přistupovali komplexněji než dnes nenaleznete v textu i ten třetí cíl, vlastně ten takový skrytý, implicitní cíl, a to je ukázat zkušenost Evropské unie, protože můžeme být hrdí na eh, výsledky v EU. Kolektivně eh, jsme v podstatě takovou avantgardou v migrační politice. Máme čtyři pilíře, včetně migračního rozvoje a to je velkou inspirací i pro dialog na světě. A Evropská unie také byla mezi prvními, kteří vytvořili ten vztah mezi migrací a rozvojem. Eh, my jsme to vypracovali komplexním způsobem a hodně jsme se inspirovali koncepcí PCD, Eh, která v podstatě vznikla na konci 90. let zde v parlamentu a která byla inspirací pro práci komise a to již vlastně v posledních 15 letech to tomu, tomu tak je. A to se opět odráží ve sdělení. Obecněji řečeno, Domníváme se, že fakt, že kolektivně se nám podařilo vytvořit společný prostor mm, svobody pohybu, takzvaný Schengen, tak to je něco, na co jsme hrdí a jsme ochotni tedy se podělit o naše know-how, zkušenosti s jinými státy na světě eh, a tak, abychom lépe tedy adaptovali cíle migrace. Klíčové sdělení eh, klíčové body sdělení. Struktura kopíruje ten kulatý stůl, první eh, kulatý stůl, tam se apeluje na rozvojovou komunitu. Pokud chceme být připraveni do 21. století, tak musíme eh, v otázkách rozvoje reflektovat eh, migraci a mobilitu. Musíme to uznat, že migranti mají obrovský potenciál pro rozvoj, jak v zemích tedy eh, původu, tak i v zemích jiných. A proto musíme podle toho koncipovat naše politiky a podívat se za rámec těch tradičních témat jako remitence nebo očerpávání mozku, ne třeba téma jako migrace uvnitř eh, nebo v rámci zemí na jihu, potom eh, a neměli bychom se zaměřovat pouze na migraci jako takovou, ale i na mobilitu a podívat se i na dopady urbanizace migračních toků a také bychom měli reflektovat změnu tématu a to, jak lépe integrovat i ty takzvané nucené migranty, kteří musí e, emigrovat. Samozřejmě Migrace musí být uznána jako faktor pozitivní, který usnadňuje rozvoj. A kulatý stůl 2. Lidská práva migrantů a pašování, obchodování s lidmi. Zde zdůrazňujeme, že ochrana práv migrantů, to se již řeší prostřednictvím komplexního mezinárodního normativního rámce, který podle nás je dostačující ale zároveň, a to také říkáme ve sdělení, že je třeba lépe implementovat, co bylo již dohodnuto, a prosazovat ochranu eh, lidských práv migrantů na eh, úrovni národní i regionální také. A teď eh, to naše klíčové poselství, to nehovoří um, umyslně o ratifikaci nástrojů, ale hovoříme o dodržování principu důstojnosti, ochraně lidských práv migrantů a aby mohli efektivně migranti samá práva uplatňovat. Kulatý stůl 3. Partnership and cooperation. Spolupráce, partnerství, efektivní eh, integrace, migrace do našich rozvojových politik, tam budeme ukazovat naši zkušenost při vedení dialogu, to je GAM metoda. Také hovoříme o multilaterální soudržnosti řízení toku migrace, potom i zdůrazňujeme, že je třeba lepší koordinaci mezi různými agenturami OSN a také zdůrazňujeme a vítáme přístup IOM, což je vůdčí organizace aktivní na tomto poli. Apelujeme na IOM, aby byli proaktivní, aby posilovali koordinaci se systémem OSN. A především zde vstáváme hold eh, generálnímu eh, tajemníkovi Sutherlandovi. A závěrem nakonec, eh, tím končím vlastně, to je kulatý stůl 4, pracovní mobilita a dopad pracovní mobility na rozvoj. V této části apelujeme na státy, aby revidovali mm, překážky mobilitě, aby odstraňovali tyto bariéry, které nejsou důvodněny z pohledu bezpečnosti nebo které jsou zbytečné, zbytečně brání ekonomické schopnosti a regionální integraci. Dále i musíme zajistit adekvátní ochranu eh, eh, důstojných pracovních podmínek těchto pracovních migrantů protože dnes to často je velice slabé, i včetně situací, kdy mm, tam působí evropští partneři. A zde také i je třeba zintenzivnit naši práci třeba na kvalifikacích a třeba se zabývat i přenositelností penzijních nároků, eh, důchodu a dalších nároků na mezinárodní úrovni. Takže to budou témata kulatých stolů Eh, sdělení hovoří o dalších tématech, ale já skončím tady. Určitě o tom bude hovořit kolega z DG Home. Děkuji, pane Rosenberku, já se omlouvám, děkuji. A prosím, my máme za sebou velice dlouhý den, takže prosím, mějte na paměti to, že se blížíme konci eh, pracovní doby tlumočníku, takže ještě abychom měli čas na diskuzi a aby eh, i mohli se vyjádřit eh, tedy mm, členové paní, takže DG na zastupuje paní Burka, tak prosím, máte slovo. Thank you. Děkuji. Ano, přejdu do francouzštiny. Protože zdá se, že nemáme tlumočení. L'organisation euh, de cette session à la fois avec les comités développement et, li et liberté euh, du Takže každopádně toto reflektuje potřebu koherence mezi institucemi v rozvoji a to, o čem se bavíme, je společným produktem dvou DG. My jsme nesmírně rádi, že se to odráží i v diskuzích parlamentu. Jak již zdůraznil kolega z DG Home, tak tradiční přístup k otázkám migrace a rozvoje nestačí k úspěšnému a vyčerpávajícímu řešení dopadu migrace. Sdělení jde tudíž tím e, směrem, eh, tedy abychom šli dál než až dosud, pokud chceme skutečně maximalizovat ten potenciál a opravdu zohlednit potenciál migrace jakožto hnací sílu rozvoje. Je potřeba lépe se zaměřit na dopady na rozvoj té migrace jich jich. Až dosud jsme se zaměřovali zejména na migraci směrem do Evropy, ale teď chceme tento rozsah rozšířit. O tom už Eh, tady byla řeč, že velká část těch eh, přistěhovalců sídlí v eh, oblastech, které mají nízký příjem, nebo v jiné, nebo migrují do, z africké země do, země do jiné africké země. To znamená, že i některé rozvojové země jsou zároveň cílovými zeměmi ale nemají dostatečnou schopnost řešit eh, a tu migraci a řídit ji k vlastnímu zájmu. Migrace jich jich eh, má také velké dopady na země původu. 23% všech finančních eh, převodů probíhá mezi rozvojovými zeměmi. Až dosud jsme toto téma dostatečně nerozšířili. A možná jsme příliš zdůrazňovali ten ekonomický aspekt, aniž bychom řešili vazbu mezi migrací a sociálním a environmentálním rozvojem. Pak několik specifičtějších témat, jako vztah mezi migrací a klimatickými změnami, urbanizací a migrací a ty základní uzly, které existují eh, tedy i s eh, rozvojem a také v tomto směru si přejeme přístup, který by byl daleko širší a ambicioznější. Není to jen něco, co se řeší na, v rámci dialogu na vysoké úrovni, ale co se skutečně provádí v rámci našich jednotlivých politik. Ty návrhy, které máme, platí i pro agendu pro změnu, tak i pro ten pilíř eh, migrace a rozvoje. Sdělení se snaží zajistit, aby tento, tyto rámce byly komplementární, abychom měli integrální přístup evropské spolupráce z hlediska stanovování priorit a z hlediska v oblasti migrace i rozvoje. A doplňují se také, pokud jde o stávající aktivity i v agendě politiky rozvoje. Tak, aby to maximalizovalo dopad eh, migrace eh, na rozvoj. Zejména musíme snížit eh, náklady na finanční transfery. Návrhy v této části se snaží zajistit, aby se migrace řešila v rámci Eh, rozvojové spolupráce, aby to bylo v rámci skutečně vyčerpávajícího přístupu. Chceme zvýšit naší kapacitu, řešit veškeré pozitivní aspekty, ale také negativní aspekty, které mohou na sebe brát různé eh, formy. Čili ve všech podobách, které to může mít na rozvoj, hlediska ekonomického, sociálního a environmentálního v zemích, které jsou zároveň země, zeměmi původu a cílovými zeměmi a které přitom mají nižší nebo střední příjmy. Je potřeba lépe eh, zacílit tu eh, migrační eh, dimenzi celé záležitosti. Jsme přesvědčeni o nutnosti integrovat migraci jako zároveň příležitost a výzvu pro rozvoj a takto ji integrovat do našich dalších iniciativ spolupráce v oblasti ehm, zeměpisných nástrojů spolupráce. Jistě, že eh, by mohlo, mohlo by se to stát zejména na úrovni regionu, i když ne na úrovni jednotlivých států, protože na to bychom neměli kapacitu. Naše partnerské státy by měly rovněž se snažit integrovat do svých politik tuto migrační dimenzi, měly by oceňovat její skutečnou hodnotu a zapracovávat ji do svých politik. Takže chceme pomáhat partnerským zemím, aby se posouvali tímto směrem. Komise chce nadále posilovat řízení migračních toků a přitom využívat tematické i e, zeměpisné nástroje, a pokrytím tím veškeré oblasti migrace, a od pracovní migrace až po um, ostrahu na hranic. Ještě minutku, prosím, děkuji. Vidím totiž, že e, tam začínáte již pohybovat tím kladívkem. Bohužel teď bez mikrofonu. Ano, uvědomujeme si, že v zájmu uplatnění těchto cílů musíme rozvíjet základní směry v některých zatím zanedbávaných oblastech, které jen rychle uvedu. Je to například eh, usnadnění finančních toků, dále jsou to tedy ty země, které jsou zároveň cílovými hostitelskými, zesílit evropskou eh, eh, dimenzi evropské zprávy, integraci ehm, uprchlíků do rozvojových programů, zvláště v těch případech, kdy se nacházejí v určité pasti a protože nechceme mít čistě humanitární přístup, tak eh, musíme přihlížet také k tomu, jak mohou uprchlíci přispívat nejenom k ekonomice svých hostitelských zemí, ale také k vlastnímu rozvoji. Jsou tady sociálně a ekonomické následky a vztah mezi klimatickými změnami a zhoršováním životního prostředí a migrací v souvislosti s tím, co eh, bylo uvedeno v nedávném pracovním dokumentu na toto téma. A já už končím. Děkuji, děkuji, už končím. Je zřejmé, že jsme již překročili eh, čas eh, tlumočníků a děkujeme za eh, čas navíc, který nám přidělili. A hm, když jsme tedy vlastně spotřebovali 8 minut a ještě máme další, pan Hemingway, Aby se skončili dobře, tak pan Hemingway, prosím, máte slovo. Omlouvám se ještě jednou, že na vás tak tlačím, ale hm, hm, tlumočníci jsou, za pár minut budou muset odejít. Ano, já se pokusím jenom rychle probrat pár bodů a dodržet čas. Jakožto mezinárodní organizace s globálním mandátem, eh, tak hrajeme aktivní roli eh, při eh, přípravě tohoto dialogu a na žádost valného schromáždění a 150 členských států, tak Výkonný orgán OSN v dubnu 2012 vydal rozhodnutí, kdy požádali, aby IOM připravilo Eh, doporučení eh, v rámci přípravy eh, dialogu v roce 2013. Zde bych chtěl zmínit některé naše představy a jak by takový ten dialog měl vypadat. Za prvé, vítám návrh vyjádřený Evropskou komisí v nedávném sdělení, kdy se maximalizuje Eh, propojení migrace a rozvoje, kdy se v podstatě to je v souladu i s naším pozičním dokumentem, který jsme vytvořili pro účely dialogu v únoru tohoto roku. Migrace má obrovský rozvojový potenciál, to je jasná věc. Migrace je zásadní pro rozvoj, ale nemůže být náhradou rozvoje. A samozřejmě migranti mohou být nositeli rozvoje, ale nemohou za něj zodpovídat. Pokud jde o místo migrace a globální rozvoj, samozřejmě je mm, třeba zlepšit eh, řízení migračních toků na úrovni mezinárodní, národní, regionální, lokální i vzhledem k tomu, že zde existuje globální soutěž eh, o mm, konkurence, pokud jde o hledání kvalifikovaných eh, pracovníků a podobně. IOM, jak jsem řekl, velice úzce spolupracuje s globální migrační skupinou a podle nás je velice důležité, abychom my a naši partneři OSN zlepšili koordinaci a aby to udělali lépe, tak a v podstatě my na to máme mandát také i velice podporujeme Globální fórum pro migraci a rozvoj. Jak všichni dobře víte, mm, nyní předsedá Švédsko. To hodně podporujeme. Závěrem, mm, Dialog na vysoké úrovni v roce 2013 je příležitostí, jak zlepšit řízení migrace a především je třeba chránit práva mm, migrantů, to je ústřední téma souladu eh, s scénářem cestovní mapy, tak my nahrazujeme následující klíčové aspekty, které by měly mm, i eh, posílit to, že se lépe budou využívat přínosy vyplývající z migrace a že se i budou snižovat negativní dopace. Těch šest bodů, které navrhujeme, jsou zlepšení, zlepšení vnímání migrace ve veřejnosti, to se zatím nezmiňuje v sdělení, ale já myslím, že to je velice důležité i se podívat na to, jak veřejnost vnímá migraci. Dále, migrace musí být součástí rozvojových plánů od samého počátku, chránit lidská práva všech migrantů, to také zahrnuje i základní lidská práva těch nezákonných migrantů, potom řízit, řídit migraci v krizové situaci, Sluše, máme zkušenost z libijské krize, teď vidíme i Mali například také, mm, to je důsledek eh, v podstatě toho, co se stalo v Libii. Potom, lep, mm, potom eh, mm, eh, připravovat politiky na základě podkladů, údajů, znalostí a v neposlední řadě propagovat politickou konsistentnost a institucionální rozvoj. Děkuji, děkuji za prezentaci, Praní Keller. Thanks a lot. I think we should have that much more often talk about... Uh, Hovoříme tady tedy o dopadech um, migrace, na rozvoj a tak dále. Ráda tady slyším o důrazu na migraci jich, jich. Uh, o tom se příliš málo mluví. Dobré, že by to nemělo být ku prospěchu jen těch zemí, ale také těch jednotlivců samotných. A možná bychom mohli hovořit také o pokynech JOM a UNHCR eh, pro eh, tedy zacházení s migranty na moři. Děkuji. Francesco? Myslím, že to bylo skutečně stručné poslední slovo. Pokud chce ještě něco dodat, eh, tak ať tak učiní i hned. Jinak děkujeme panu Rosenbergovi paní Oba, paní Burgad za tuto prezentaci za komisi, panu Hemingwayovi, paní Krecu, no, která tady zastupuje výbor DEV a práci odpovíme, eh, znovu obnovíme zítra v 9. Děkujeme tlumočníkům.